Milí kolegové, dobrý den. Doufám, že se všem daří dobře. Začneme tato zasedání ohlášením rozhodnutí koordinátorů během jednání z 5. prosince 2016 a ze včerejška 25. ledna Rozhodnutí bylo rozdáno, pokud nemáte námitky do 12.30, tak tato rozhodnutí budou považována za schválená. Souhlasí? Zahájíme u druhého bodu hlasováním. Otázka. Každý má svou elektronickou kartu. Ano. Takže přistoupíme ke zkoušce, abychom zjistili, zda tu není příliš mnoho EPP, socialistů, nebo třeba zelených. Děkuji, pane Dekampovi, za tento vtípek. Prosím vás, nemusíte eh, ohlašovat své kamarády. Pane Pitlu, vy jste zvedl ruku. jenom kolega nemá funkční hlasovací kartu. Do té doby možná může hlasovat manuálně, než ji dostane. Samozřejmě započteme jeho hlasování. Takže skutečně zvedejte ruku, abych vás viděla. Malý, malá zkouška, zahajuji hlasování. Končím hlasování, všechno je v pořádku. Ani, ani příliš zelených, ani příliš socialistů, ani EPP. Takže začneme. Začneme kompromisem jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis je schválen. A nyní kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 2 je schválen. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 3 je schválen. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kompromis 4 je schválen. Kompromis 5. C'est ma première euh, séance de vote. Soyez... Takže, prosím, buďte schovývaví. A přecházíme k pozněmacímu návrhu 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme 74. Konec. A výsledek je pro 15 proti 24. Tím pádem není schválen pozněvací návrh a nyní 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to úplně jasné. stuff. Ověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. A pokračujeme dál. A to je 91, je pro? je proti? Tady je to jasné. Zamítá se. Kompromis 5. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Kompromis 5 schválen. Přicházíme dál. 121. Kde pro? Kdo je proti? Prověříme 121. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pokračujeme. 128 pro. Kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. A nyní kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 6 je schválen. Přecházíme na pozměňovací návrh 276. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 266 je schválen. Přecházíme na kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 7 je schválen. Přecházíme na kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 8 je rovněž schválen. Kompromis 9 je pro? je proti? Kdo se zdržel? Ověříme kompromis 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Kompromis 9 je schválen. Pokračujeme kompromisem 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 10 je schválen. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 11 je schválen. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 12 je rovněž schválen. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 13 je schválen. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kompromis 14 je rovněž schválen. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 15 je schválen. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 16 je schválen. Kompromis 17 pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 18 pro, proti kdo se zdržel? Kompromis 18 přijat. Kompromis 19 pro, proti, kdo se zdržel. 19 přijato. Kom, nyní pozměňovací návrh 2021 pro, proti, kdo se zdržel, kde proti, schváleno. Pozměňovací návrh 220. Ne, rovnou ke kompromisu 20 pro. Proti. Zdrželi se. Kompromis 20 je přijat. Kompromis 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 21 je schválen. Kompres 22, kdo je pro? Je proti? Kdo se zdržel? 22 je schválen. Nyní pozněvací návrh 312. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis. pozněvací návrh 312. bohužel zamítnout ověříme, jestli chcete. Zahajuji hlasování, konec hlasování. Zamítnuto, já jsem vám to říkal. Pokračujeme dál kompromisem 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 23 je schválen. A nyní kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 24 je schválen a přecházíme pozněcím návrhu 258. Ne? Pardon. Přecházíme 251. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Konec hlasování. Schváleno. Pokračujeme dál. NV6 pro. Proti. Kdo se zdržel? Zamítá se. Kompromis 24 a nový, kde pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. NV12 první část pro, proti, kdo se zdržel, schváleno NV12 267, to je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 271, kdo je pro, Jde proti. Kdo se zdržel? Ověříme. Zajem hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. Pokračujeme dál kompromisem 25, Jde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 25 je schválen. Kompromis 26 pro, proti. Zdrželi se 26 přijata. Kompromis 26 a nový, kde pro, proti. Zdrželi se kompromis 26 nový je schválen. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 27. Schválen. Pozměcí návrh 292. To je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to úplně jasné. Ověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. 292 zamítnut. 293, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 293 je schválen. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kompromis 28 je přijat. Pozměňovací návrh 302. To je pro. Pardon. Omlouvám se. Takže přecházíme 323, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Schválen. Nyní pozměňovací návrhy, které jsou v seznamu, které spadají do kompetence výboru pro zaměstnanost. Takže nejsou předmětem hlasování, ale je to celkově zapracováno do zprávy se souhlasem zpravodajů. takže přejdeme rovnou k sedmnáctce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověřme to, zahajuje hlasování. Konec. Sedmnáctka přijata. Kompromis 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 29. Schválen. Kompromis 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 30 je schválena. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Kompromis 31 přijat. A nyní přecházíme k 21. To je pro. Proti. 21. Zamítá se. 22. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? 22 se zamítá. 36. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 38 pro. Proti. Drželi se. 38 se zamítá. 39 pro. Proti. To se zdržel. Zamítá se. 40. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? 40 se zamítá. 41. Kde pro? kde proti, kdo se zdržel, 41 se zamítá, 43 je pro, je proti, kdo se zdržel, 43 se rovně zamítá, 44 je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 44 se zamítá. Kompromis 32 je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 32 je schválen. Kompromis 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 33. Schválen. Pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 54 schváleno. Pozměňovací návrh 56. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? 56 schválen. Pozměňovací návrh 1. Pro. Kde proti? Není to jasné. Dobře, Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Dva. Kdo pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že se zamítá. Zamítá se. Tři. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? 3 je přijat. 4 je pro, proti, kdo se zdržel, 4 je schválen, pozněcí návrh 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, číslo 5 je schválen, číslo 6 je pro, proti, kdo se zdržel, 6 je schválen. 7 pro. Proti. Zdrželi se. 7 schválen. 9 pro. Proti. Kdo se zdržel? 9 se zamítá. 10 pro. Proti. Kdo se zdržel? 10 schválen. 11 pro Všechny dohromady. 11, 12, 14. 13 nemáme. 11, 12, 14, 15. Společně kde? Pro. Proti. Kdo se zdržel? Není to jasné, takže tento blok ověříme. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Není 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme elektronicky, hlasujeme. Konec. Třináctka schválena. 16 je pro. Proti. Kdo se zdržel? 16 je schválena. A přech, přejdeme k závěrečnému hlasování elektronicky. Jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Schváleno 32 pro. Sedm proti, tři se zdrželi. Blahopřejeme, pane Telička. Dovolte mi, jakožto předsedkyně výboru, vám poblahopřát, protože vím, myslím, že je na místě, abychom poblahopřáli panu Telečkovi, protože vyjednávání s výborem Ample je někdy nelehké a vy jste vynaložil opravdu značné úsilí v průběhu tohoto vyjednávání, jakožto předsedkyně výboru pro dopravu. Vám chci poděkovat za veškeré úsilí a spolupráci s výborem EMPL. Takže potles děkuji za tuto zprávu. A budeme pokračovat v našem jednání. Pokračujeme prodloužením doby trvání Evropského fondu pro strategické investice a zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. Nejdříve dám slovo naší zpravodajce, paní Ayala Sender, která představí své stanovisko a potom dám slovo stínovým zpravodajům a pokusíme se také dostat odpovědi od zástupce Evropské komise. Takže prosím, slovo má zpravodajka paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Na prvním místě bych chtěla připomenout, že hovoříme o novém EFSI, tedy novém fondu pro strategické investice a současně revidujeme první fázi a pokusili jsme se poučit, jak komise, tak EIB i příjemci a také samozřejmě vlády členských států. Všichni se tedy e, snažíme načerpat poučení a v této druhé fázi investičního fondu EFSI by se měl zlepšit. Z hlediska eh, výboru pro dopravu eh, jsme chtěli hovořit čistě o těch částech, které spadají do naší kompetence. A pokud jde o celé odvětví dopravy. A chceme se podílet na kolektivních snahách. Naší prioritou je zachovat finanční obálku pro víceletý finanční rámec a v této souvislosti část vyhrazená pro dopravu. Procházíme citlivým obdobím souvisí to i s Brexitem a celá jedna část budoucího evropského rozpočtu je postižena nejistotou. Nemáme žádné jistoty a během diskuse eh, slyšíme vlády velkých členských států, které nám sdělují, že 13%, která budou chybět, nebudou nahražena a evropský rozpočet tedy ohrožen. Ehm, evropský parlament by měl zdůrazňovat, že by CEF měl být zachován a proto vítáme snahu pana Monteho pro získání vlastních zdrojů a část určená na dopravu by měla být zachována to představuje tedy další snahy, protože v EFSI 1 část, která byla eh, vyhrazena pro CEF, byla snížena, ale u nohe, nového EFSI 2 máme dobré zprávy. EIB, komise i my jsme dospěli k novinkám a nyní je chceme analyzovat. Hovořili jsme o tom již s bankou, která s tím žádné potíže neměla v první fázi. A podobně jako banka, která upravila záruky místo 50% a nyní 33%, tak stejně navrhujeme snížit ještě o něco a tím bychom mohli zamezit tomu, aby fond musel čerpat eh, záruky jinde. To procento je nízké a banka nám sdělila, že teoreticky za to by se to mohlo podařit. A to by nám, díky tomu bychom mohli zamezit tomu, že by fond musel čerpat v rezervě pro dopravu. Tento návrh musí být ještě projednán, zatím jsme nic definitivního nezískali. Také zdůrazňujeme, aby v novém fondu EFSI velké evropské projekty Cezar, ERTMS, tedy velké síťové projekty, byly posuzovány specificky, abychom zajistili životaschopnost projektu které by se opíraly o finanční strukturu FC 2, která by se více blížila reálným potřebám. Aby naše záměry více odpovídaly tomu, o co se banka snaží, tedy v oblasti financování. A je také třeba pochopit, k čemu došlo. Fond ve své původní podobě poskytoval významné procento pro záruky a nyní, když jsme při revizi projektů tedy snahy v oblasti dopravy i při nedávném navýšení neodpovídají významu našeho odvětví. Chceme investovat do dopravních projektů a banka i komise byli mezi prvními, kteří eh, hovořili o vyhrazení některých částek. A my použijeme tento precedens a minimálně 20% by mělo být eh, vyhrazeno pro dopravu. Zdá se nám také důležité aby financování eh, členských států z veřejné zprávy na celostátní, regionální nebo místní byly jasně definovány. A to bylo schváleno na plénu ve Štrasburku v lednu. Zpráva o logistice byla schválena a já to chci zdůraznit. Tyto příspěvky přicházející z veřejné zprávy v členských státech musí být zajištěny, protože právě na ně je velký tlak z hlediska dodržování paktu stability. A je tu velká snaha přispívat na evropské projekty. Tedy jde o evropský mandát, kromě tedy mandátu vnitrostátního a vnitřní združení a regionální asociace sehrávají velkou úlohu a Evropská komise by měla pojistit právní postavení právě těchto združení, zejména u přeshraničních projektů. Čistě národní projekty nemají problémy, protože jsou již v pojištěné situaci z hlediska právního postavení, ale pokud projekt překračuje hranice, tak jsou věci složitější a občas ta legislativa do sebe nezapadá a tady se mi zdá důležité, abychom eh, tuto otázku právě zdůraznili. Pokud je o dálnice, tak víme a všichni se na tom shodneme, a banka nám to často říkala, že potřebujeme eh, životaschopné a výnosné projekty. A jsme připraveni aby případ od případu bylo možné jít ku předu, ale pokud jde o zásady, tak my jako parlament považujeme za důležité zachovat a zdokonalovat infrastrukturu. Nejde nutně o investice do nových infrastruktur. Je třeba udržovat stávající infrastrukturu a to by mělo být možné díky záručnímu fondu u EFSI. Hovořili jsme o tom veřejně, když tu byl pan Katajnen a uznal, že komise by mohla udělat gesto a souhlasit s touto myšlenkou, protože až dosud eh, evropské infrastruktury, nevíme, jak to je jinde, ale některé země velmi investovaly do zdokonalení a údržby sítě, ale uvědomuje si, že ve všech členských státech nastají velké potíže, i v těch, kde výchozí postavení je lepší. Správci projektu EFSI by měli mít možnost se setkat se zástupce regionálních projektů. Banka to sama uznala. Banka jako taková se nemůže stát eh, developerem. Banka musí čekat na to, až k ní projekty dospějí. A někdy nastává situace, kdyby banka mohla být důraznější, zejména pokud jde o regionální orgány, které se často ztrácejí v eh, jednotlivých eh, podrobnostech, zejména tam, kde u národních projektů se čerpají regionální a evropské prostředky. A konečně budoucnost fondu bude předmětem eh, hodnocení které bude nezávislé, abychom byli schopni posoudit sociálně evropskou výnosnost projektů. To jsme navrhli skrze naše pozměňovací návrhy. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Eh, mijn collega Marcus Pieper is eh, helaas... voren te brengen. Allereerst dank aan eh, mevrouw Alianda Zender voor eh, het. Takže nejprve, jestli dovolíte, bych rád poděkoval paní zpravodajce za to, že připravila toto stanovisko. Do velké míry my souhlasíme s návrhy paní zpravodajky. Především je zde jedna konkrétní část, možná jsem to nezaslechl správně, ale hovoří se tam o 20% rozpočtu fondu EFSI. Pokud jsem to správně pochopil, tak by to mělo být zarezervováno pro oblast dopravy. Pokud je tomu tak, tak je to kvalitní, dobrý cíl a měli bychom za to bojovat. Nedávno eh, jsem slyšel ve výboru pro zemědělství že údajně tam byl i určitý cíl vyčlenění prostředků z EFSI pro zemědělství. Možná v tomto ohledu bychom se mohli rovněž prosadit a požadovat takovou účast. Já se samozřejmě k EFSI ještě za chviličku vrátím. A nyní k tomu, co řekla paní zpravodajka. Údajně o hodně finančních prostředků máme k dispozici prostřednictvím facility pro přepojení Evropy a tím pádem vlastně v této facilitě nezůstalo dostatek finančních prostředků. My si myslíme, že komise by měla zajistit to, aby ty zbývající prostředky z CEF byly propojeny s fondem EFSI, protože jde o takovou směs různých grantů a zároveň půjček. Myslím si, že právě tímto způsobem bychom měli do budoucna postupovat pokud tyto finanční prostředky získáme zpět pro naši oblast, a tak o tom hovořila i paní zpravodajka, pokud se nám povede získat určité procento EFSI projektů pro eh, dopravu, tak si myslím, že to samo o sobě by bylo nesmírně pozitivní. Zároveň souhlasíme s partnerstvími mezi veřejným a soukromým sektorem. Tato partnerství by měla být dále posílena. Investiční platformy by tímto způsobem mohly lépe fungovat. A dále to byly investice do železnic. My víme, že u silnic se vynaložilo určité úsilí, zatímco u železně zatím ne. Mm, paní Ayala Sanders nesouhlasí e, s těmi výjimkami, které by se týkaly paktu růstu a stability. Má, je trošku zdrženlivá, pokud jde o investice tohoto charakteru. Někteří si myslí, že by to mohlo představovat určitou výjimku Ovšem já vím, že na straně EPP na to nenahlíží úplně pozitivně. My prostě nechceme vytvořit nějakou další bublinu zadluženosti. Pan Píber navrhl jeden kompromis, který je podle mě schůdným kompromisem. To, aby zadluženost nebo dluhy těchto partnerství veřejného a soukromého sektoru se brali potaz každoročně, to znamená, že by došlo k vyučtování v rámci národních rozpočtů každý rok a ne jako nějaká eh, celková paušální částka. A na závěr bych rád poděkoval zpravodajce, popřál je hodně zdaru a našemu a náš kolega samozřejmě bude nesmírně konstruktivní a eh, bude nadále pozorně sledovat tuto zprávu. Děkujeme, děkujeme, pane kolego, říká paní předsedající. Pan má slovo. Děkuji za slovo, eh, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval paní Senders za její stanovisko. Poprosil bych kolegy, aby podpořili tento dokument, protože Ekonomická, sociální a teritoriální koheze je jedním z, našim, z našich cílů společné eh, Evropské unie. Ovšem bohužel v té první etapě EFSI dostatečné výsledky nevidíme. Když se podíváme na část eh, dopravy, tak vidíme, že tato ekonomická nebo teritoriální koheze jde špatným směrem. Vidíme to na základě prvních informací ohledně těchto projektů. 92 těchto projektů bylo realizováno ve starých zemích, to znamená v 15 a pouze 8 v těch 13 nových zemích, eh, které vstoupily eh, do Unie jako poslední a já si myslím, že v této situaci prostě nesmíme ztrácet zřetele tento základ eh, naší evropské politiky politiku koheze, soudržnosti a zdá se, že EFSI skutečně v tomto ohledu neplní cíle, které by měl plnit. Na základě výsledku vidíme, že v podstatě ani není jasné, jak byly některé projekty vybírány, jakým způsobem byly hodnoceny, došlo k, sice k odsouhlasení dalšího financování v rámci fondu FC2, ovšem my vůbec nevím, jakým způsobem to mm, bylo provedeno, mm, pokud jde o dopravu DG, MUV na komisi. Mm, víme, že udělali pouze ty přeshraniční projekty, to je samozřejmě e, dobré, ovšem to, co já sám vidím v některých členských státech, v některých hlavních městech, e, Evropy. Vidíme, že EFSI pomáhá místním, například samozprávám, ehm, získat finance pro různé projekty, pro místní ehm, projekty, místní podniky a komerční banky se podílejí na poskytování těchto úvěrů. To znamená, eh, že i místní samozprávy se tímto způsobem sami zúčastňují eh, různých projektů, které můžeme hodnotit jako rizikové projekty a pro nás to je samozřejmě veliké riziko. My se budeme dále zabývat touto prací, budeme sledovat využívání eh, fondu EFSI, ovšem nesmíme ignorovat tato rizika. Děkujeme, pane Zílere. Pan Dominik Riké má slovo. <clears throat> Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající a rád bych poděkoval Iněs za její zprávu. Mm, víceméně my souhlasíme s některými poznámkami síly, pokud jde o ten návrh FC2, že by to mělo pokrývat ty nejdůležitější oblasti, pokud jde o financování, dále tam byly operac, eh, otázky operacionality a různé mechanismy financování v rámci EFSI, které se ještě musí vyřešit. Možná několik bodů, eh, kde nejsme úplně zajedno se spravodajkou. Měli bychom ten záruční fond snížit na méně než 35 Už těch 35 je docela diskutabilní, ale opravdu cokoliv bude nižší, tak to by nebylo dobré ani pro BM, ani pro nás. A myslím si, že by to no, v podstatě snížilo možnost <clears throat> mobilizace tohoto fondu. Nějakým způsobem by to určitě neza, ne, mm, vyvolalo důvěru našich trhů. Nejsme proti tomu, aby těch 155 milionů se využívalo v rámci těch finančních nástrojů. Ovšem, ty rozpočtové návrhy by měly být dodrženy, pokud by tam došlo eh, například k tomu, že 2,5 miliardy těchto nástrojů se bude využívat v rámci subvencí a dále. Je to mobilizace, určitá flexibilita, pokud jde o víceletý finanční rámec těch 500 milionů v rámci nástroje CEF. Víme, že tento návrh podle mě je mm, dobrý, nesmíme se na to dívat mm, jako na samostatnou položku, musíme se na to dívat na, jako na ucelený obrázek. Dále je zde samozřejmě i blending, možnost využívat různé dodatečné finanční mechanismy a nástroje. To je velice důležité, pokud jde o nějaký plán reflexe ohledně našeho rozpočtu. Tam samozřejmě s tím souhlasíme. Pokud jde o konkrétní mechanismy, tam ještě předložené pozměňovací návrhy. A ty kvalitativní cíle, to je rovněž důležité. My souhlasíme se spravodajkou v tomto ohledu ta adicionalita, evropská přidaná hodnota, geografické rozdělení, to jsou všechno témata, která by měla být zmíněna, zdůrazněna v tomto ohledu. My tam přijdeme s operačními návrhy a zpravodajka již sama tyto návrhy předložila. My souhlasíme i s tím, aby ty autostrády nebyly tím jedním hlavním cílem samotným o sobě samozřejmě, mm, že jsou to určité projekty, které bychom měli podporovat, ale zároveň by mělo dojít k nějakému vylepšení mm, i přeshraničních e, otázek, které, na které nesmíme zapomínat v tomto ohledu. A úplně poslední věc, vážená paní předsedající, interpretace paktu růstu a stability, pan van de Kamp Mm, se o tom zmínil. EPP s tím moc nesouhlasí a, um, ohledně revize tohoto paktu. Já si myslím, že bychom neměli navrhovat ten, tuto možnost revize v tomto typu zprávy či směrnice. Jistě je to něco, co by si zasloužilo diskuzi, ale je obtížné, když vezmeme potaz ty investice, jakým způsobem to nějak zakomponovat s faktem růstu a stability. To si myslím, že by k tomu měla probíhat rozsáhlá politická mm, diskuze. To skutečně není jednoduché, abychom si o tom zmínili pouze v této zprávě. Ano, samozřejmě, že můžeme, o tom, můžeme se o tom zmínit, že se to teda zaslouží rozpravu, ale pokud jde o návrhy, tak tam bychom měli být opravdu obezřetní. Tam skutečně mám určité obavy, aby nedošlo k nějaké dekonsolidaci tímto způsobem. I když samozřejmě, že to koresponduje eh, s našimi obavami. Čili pokud jde o technické záležitosti, finanční záležitosti, tam máme trošičku eh, odlišný názor, ale pokud jde o ty hlavní cíle, tak s tím samozřejmě souhlasíme. Takže tolik z naší strany děkujeme. <clears throat> Další řečník má slovo. Dám vám to. Děkuji za slovo, eh, paní předsedající. Pokud jde pokud jde o tuto záležitost, která se týká Junckerova plánu a našim, našim návrhům až pro projekty až do roku 2020. Tyto zprávy podle mě jdou v, ruku, v ruce, hodnotí se zde uh, jednak implementace do dnešního období. Dále jsou to nástroje, které bychom mohli mít k dispozici, jak dlouho, jakým způsobem. Jestli dovolíte, tak já bych v podstatě u těchto dvou zpráv eh, vystoupila nyní společně u těchto obou. Souhlasíte s tím, paní předsedající? Dobře, ale nesmírně rychle, protože už nemáme eh, moc času. Takže prosím, ano, můžete. Děkuji, děkuji, děkuji. Takže Úplně na začátku, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala zpravodajům i paní Ayala Sanders, i e, zpravodaji panu Rike. E, Junckerův plán má mnoho negativních e, aspektů. Některé vidíme i v těchto návrzích, čili z toho tak nějak budu vycházet. Junckerův plán tak víme, tak to je v podstatě taková sázka eh, samotné komise, jejího předsedy, snaha o mobilizaci eh, soukromých investic na základě svobodného trhu, využívání různých komplexních nástrojů a snaha pokrýt strategické projekty, které neměly nebo u kterých jsme neměli dostatek investic. Ovšem tyto cíle nebyly splněny, protože mnoho z těchto iniciativ nebyly iniciativy, které měly problémy s financováním, či projekty, které by měly problémy. A tyto projekty, teda podle našeho názoru, by byly, probíhaly i bez tohoto typu intervence. A, <clears throat> za, a to, že by snad eh, trhy měly fungovat bez jasných cílů a bez kvót, to rovněž, jak si se... To znamená, že v podstatě mm, řídící výbor musel akceptovat určité limity, určitá omezení, koncentrace těchto finančních prostředků, protože najednou zjistili, že pokud by fungovaly pouze trhy, tak víme, že kapitál se většinou koncentruje tam, kde již je mm, v podstatě možnost financování těchto projektů. A Junckerův plán nevyřešil ten základní problém investic v Evropě, pokud jde o koherenci, komplementaritu našich politik a těchto investičních eh, nástrojů. A úplně na závěr, všichni, kdo se pracují na tomto tématu, to chápou, dokonce i účetní dvůr to odsoudil a myslím si, že to skutečně je závažné, především v odvětví dopravy a energetiky. Hovořili jsme o teritoriální kohezi, o ochraně místních pracovních eh, míst, redukce emisí, eh, dlouhodobém rozvoji nebo využívání sekundární infrastruktury a i přesto většina investic jde opačným směrem, i když jsme prosazovali tyto projekty tohoto charakteru. Takže nechápu, prostě hovoříme o prodloužení až do roku 2020 tohoto plánu, když bychom v podstatě měli mít spíše plán investic, který by pokrýval naše hlavní politiky, udržitelné politiky, zaměřit se na země, které mají problémy a ne vytvářet nějaké paralelní struktury eh, rozhodnutí prvoplánové prostřednictvím nějakých finančních eh, brokerů, což poté samozřejmě má ohromný dopad. Děkuji z naší strany, to je všechno. Vás Eichhout, děkuji mnohokrát. Také asi spojím obě zprávy, protože obtížné je úplně oddělit, když hovoříte o provádění FC1 a hodnocení. A naváznost na FC2, my věříme, že by to měla být vazba a při, sdělení, při pohledu na sdělení se těžko ta vazba nalézá a nevíme, co má pokračovat, protože je pozitivní. A my jsme rozhodli, že to je dobré, tak to prostě dobré bude. To je postup komise. Já rozumím, že je s tím spojeno Junckerovo jméno, ale tady v parlamentu bychom měli být trošku neutrálnější a objektivnější a kritičtější, protože pokud se budeme dívat na provádění FC1 a čeho dosáhlo, tak tady vyvstávají otazníky. Za prvé, FC1 byl skutečně prosazován jako investice do nové ekonomiky, do přechodu, do něčeho jiného. A když se podíváte na čísla, tak je to prostě běžné, běžný biznis EIB. A jaká je tu, jaké jsou tu nové investice? My jsme pro investice, nepleťte se, ale FC1 byl navrhován jako program změny a my tu změnu nevidíme. A tady bychom měli být kritičtí a neříkat jenom, no výborně, tak to trošku upravíme a ta změna přijde sama. EIB má pocit, že funguje jako obvykle a teď máme prostředky daňových poplatníků z EU. To je skvělé, ale EIB se nemůže nic říci. Mají výroční zprávu, která je uložena do šuplíku po schválení na plénu. Takže v tomto směru musíme být skutečně opatrní, jak postupujeme. A to také platí o zeměpisném rozdílu. Už to zaznělo. Doprava, dopravní čísla do konce rok, příštího roku, samozřejmě se to mění, ale do konce loňského roku tři čtvrtiny jeli do, šly do EU 15. Do západních zemí, kde, pokud já vím, tak tam není ta větš, největší potřeba investic. Po, zejména pokud se podíváte na konkrétní projekty. Spojené království, Německo, Francie, Nizozemsko, já jsem z Nizozemska a mohu vám říci, že v Nizozemsku tam nemáme nedostatek prostředků, ale přesto EFSI tam směřuje také. Tak tady jsou opravdu problémy, když se podíváte na provádění a měli bychom být kritičtí, než prostě porazítkujeme bez diskuse prodloužení. A řada kolegů byla ještě kritičtějších. Co se týče zprávy, Ines, já děkuji za práci, Ines, a návrh, návrh zlepšení, s tím velmi souhlasíme. Myslíme si, že je to pozitivní a doplníme několik otázek, zejména nedostatek transparentnosti při rozhodování. Já vím, že tam dochází ke zlepšení u FC 2, ale přesto, pokud jde o výsledkovou tabuli, která by měla být použita pro priority projektu, tak tam to chtějí zveřejňovat na konci, když už dojde projekt. Ale to je až za několik let a nemáme představu o tom, jaké rozhodování nastane ze strany EIB. Vím, že se na tom pracuje, ale to musí být zlepšeno, zdokonaleno. A je to důležité. Potom PPP, tam je sklon říci, je to dobré bez ohledu na okolnosti. A tady se musíme zabývat příklady, kde jsou problémy. Zase nedostatek transparentnosti, ale také střed zájmu. Uvedu jeden velký PPP projekt f 1 a to je obchvat Bratislavy. A doporučuji všem kolegům, aby si přečetli zprávu z banky, která vidí celou řadu problémů tohoto projektu PPP. A i tady bychom měli být mnohem kritičtější. Vždycky, někdo říká, že vždycky je to dobré, když se to spojí, ale nakonec ty ztráty jsou ze společenštěny a zisky jsou privatizovány. A pokud to má být výsledek projektu PPP, tak bychom měli být asi o něco kritičtější, jak postupujeme z prostředky daňových poplatníků a samozřejmě tím spíše, pokud se to čerpá z prostředků na dopravu. To bude asi naše linie podporujeme Ines eh, v oblasti zdokonalování a je třeba zajistit, že má parlament sehrávat svou úlohu a že nebudeme jenom slepě schvalovat vše F pro FC2. Ano, investice, ale potřebujeme skutečné změny a také ze strany zejména EIB. Děkuji, pane Eichhaute. Nyní slovo má dalším poslancům na jednu minutu protože musíme také vyslechnout komisi. Pan Marinesku nejdříve. Eh, Děkuji. Takže jsou tu dvě eh, tematické oblasti, na kterých se pracuje. Ehm, ta implementace, to bylo už zahájeno dlouho. Nevím, proč je na to stejný eh, čas protože ta první implementace ta by měla zlepšit pak uh, tu druhou. Takže prosím, vezměte v potaz, že jsem zpravodajem v ITRE k tomuto stanovisku. Teď eh, k finančním prostředku. Posledně jsme měli FC1 a snažili jsme se snížit výši záruk, abychom snížili pří, uh, přínos um, tedy podíl Horizontu a CEFu a s tím nesouhlasili. Takže bychom využili tedy prostředky z CEFu a z Horizontu k tomu, abychom snížili prostředky, které se z nich čerpají. A oni už to udělali, vzali ty prostředky, dali to i do té linie CEFu. A pokud jde o zeměpisné eh, rozložení, je to počka. Nem, nemůžeme tedy najít žádný způsob nějakého, nějaké geografické distribuce jen tak. Můžeme žádat maximum o 10% eh, v jednom členském státu. To by mohl, myslím, být eh, férový požadavek. Děkuji a slovo má pan Nielsen. Máte slovo. Děkuji vám. jen stručně, protože máme jenom minutku. Ayala Sender tady vypracovala skvělé stanovisko, doufám, že se nám podaří ho ještě zdokonalit. Souhlasím s tím, co řekli zelení. To je, že ten trh musí být nějakým způsobem regulovaný, kontrolovaný, on sám o sebe se nepostará, musíme mu dát eh, určité pokyny tohle se probírá i na dalších výborech, například REGI. Hodně z těch financí půjde z regionálních fondů, které jsou výrazem evropské solidarity. Takže pokud to neuřídíme, hrozí, že velké investice zahrnující velký kapitál, které si mohou dovolit spolufinancovat a um, koupit části toho programu, to si to vezmou všechno pro sebe, takže potřebujeme solidaritu mezi státy. Zkušenosti to potvrzují. Obecná myšlenka, které, kterou si musíme ujasnit a o které ví také výbor REGI a koordinátoři eh, k těm koridorům, říkají, že ten projekt by byl úspěšnější, kdyby místní a regionální úroveň byla přímo zapojena do rozhodovacího procesu. A to myslím, že bychom měli jasně říci. Děkuji. Děkuji eh, paní eh, Ayala Sanders za návrhy, které jdou evidentně eh, správným směrem. Je důležité, aby to samozřejmě, pokud jde o, o tedy ten fond pro strategické investice, tak nemůžeme um, už využívat ten mechanismus pro propojení eh, Evropy a dále z něj čerpat prostředky. Je, máme velmi dobrý nástroj, který funguje, měli bychom ho spíš posílit, než eh, abychom uh, ho oslabovali. A za druhé, stanovit ten cíl 20% záruk pro dopravní projekty. Dále zaměřit se na udržitelné projekty um, a um, omezení dálničních projektů. Kromě toho je tu také důležitý pozněcí návrh. Čtyři návrhu stanoviska, který chce vyloučit veřejné spolufinancování projektům z fondu, z výpočtu, z, z, vypoč, z eh, kalkulace deficitu. Dále e, několik regionálních samozpráv na toto upozornili, e, je tam potenciální brzda, takže doufám, že se navrhne skutečná flexibilita e, ve vztahu k paktu stability. Děkuji a hodně zdaru a samozřejmě budeme to dělat sledovat. Děkuji vám. A nyní má slovo paní Arnett. Děkuji. Jen takový příspěvek eh, k bodu 19, jenom rychle. Takže FC eh, nevyhovuje eh, zájmům celku všech subjektů, ať jsou veřejné nebo soukromé. Ty fondy podrobené té záruce jsou nedostačující vzhledem k ekonomicky již nyní negativní situaci. Takže Eh, eh, eh, je, jde tu o takové jde potřeba takového vyrovnání těch fondů napříč Evropskou unii. Ten, mm, to stanovisko, tedy te, te, ty nástroje jsou zatím nedokonalé a je potřeba se zamyslet nad to, jestli by to s určitými změnami mohlo fungovat, ale bohužel ty změny podle mě spíše ještě více omezí implementaci EFSI s tím, že vyloučí většinu těch dálničních projektů. A bojím se, že za ty dva roky bude bilance ještě méně uspokojivá než dnes. Děkuji a jen velmi stručně pan Kramer. Děkuji. Jenom eh, tři poznámky bych si dovolil. Za prvé, pokud tohle je vlastně pokračování projektu, měli bychom se poučit eh, z toho předchozího projektu, z té předchozí fáze a pak eh, postoupit dál. Bohužel to se neděje. Dále transparentnost. Ptal jsem se na již předložené projekty, které, na ty, které byly zamítnuty. Proč byly některé zamítnuty, proč ne? Žádná transparentnost. A to pokračuje i nadále. Partnerství veřejného soukromého sektoru. V Německu účetní eh, dvůr vypracoval analýzu. A ta je skutečně de- devastující v tom smyslu, že to většinou bylo dražší, než kdyby to eh, dělal eh, stát sám. Ve Švýcarsku mi říkali, my tahle partnerství rovnou odmítáme. Odmítáme je, protože ty kriticky významné projekty bychom stejně privátně neimplementovali radši bychom si ty peníze nechali pro sebe. Takže Švýceři jsou vůči tomu opatrní a my opakujeme stále znovu stejné chyby. Ty cíle neplníme, které z cíle EFSI, to vidíme ze statistik a takže bych, si to zaslouží skutečnou analýzu a pak postoupit před. Nyní dostanám, dávám slovo komisi. Giorgio Cazoni. Vítám vás. Takže kdybyste nám mohl nějakým způsobem odpovědět na eh, všechny otázky týkající se transparentnosti, metody práce, že to potřebujeme eh, k té zprávě Ayali Sanders. Děkuji výboru předsedkyni za prostor pro komisi, pro některé odpovědi, pro body, které zmínil výbor. Za prvé začnu obecnou poznámkou. Komise sama se dívá kriticky na EFSI a navrhla eh, vnitřní hodnocení a eh, vnější hodnocení a hodnocení také účetního dvora a my nepřijám, nepřijímáme všechno tak, jak leží a běží z FC1. A také děkujeme za návrhy k FC2, protože ty prvky které jsou zmiňovány ve výboru během legislativního procesu, důležité. Pokud eh, se podíváme k bodům, které zde zazněly, tak bychom byli obezřetní, pokud jde o další snižování tedy míry poskytování záruk. Když komise připravila nový návrh, tak se snažila připravit eh, finančně neutrální balíček, zejména pro odvětví dopravy, které přispělo k vytváření fondu záruk u FSI 1 a nástroj CEF ve skutečnosti řada eh, na, eh, v projektu mohla být financována z CEFu a proto se komise navrhla snížení rozpočtu dopravu u CEFu a to je vyváženo snížením eh, finančních nástrojů, které jsou v blendingovém nástroji u CEFu. A další nástroj, další návrh u eh, rozpočtu na dopravu u CEFu by vlastně tento balíček eh, učinil neutrální pro dopravu. Ale co je důležitější, Jedna z oblastí, kde doprava je takovým zkušebním polem, tak to je zejména oblast, která platí pro budoucí víceletý finanční rámec. A návrhy, které vlastně přicházejí tímto směrem se zejména, eh, zejména zpracovávají formou blendingu. Máme tu dva, dvě lhuty, které uplynou v eh, únoru a věříme, že se nám dostanou nové projekty. Nemůžeme směšovat eh, eh, stejné projekty na základě různých typů financování. Pokud máte nedostatek financování, tak prostě nemůžete na takovéto problémy, tyto problémy řešit různými zdroje financování. A tady jsme velmi pečlí, pokud jde o adicionalitu a to zde také zaznělo, ty návrhy jsme posílili, abychom řešili suboptimální eh, eh, investiční situace. A pro vlastní aktivity EIB eh, prostě nemůžeme je pouze financovat tržně. A proto jsme navrhli omezení financování dvou Eh, dálnic z eh, prostředků soudržnosti. Musíme také respektovat eh, politické záměry u TNT, zejména u přezraničních projektů. A také nechceme příliš zahrnovat sektorové kvóty a nechceme poskytovat sektorové výjimky pro řešení z paktu stability to by bylo v rozporu s eh, základními záměry evropské integrace. Takže poskytli jsme další eh, pokyny a chceme tu situaci ještě dále vysvětlovat. A vidíme, věříme, že se to dočká pozitivní ozvěny z eh, členských států. Pokud jde o transparentnost komise, posílila již návrhy v UFC 2 v této části, a myslím, že to úzce souvisí s adicionalitou, máme jasné postupy a pravidla pro adicionalitu a my jsme určitě posílili transparentnost a proto máme investiční výbor, který podrobně rozpracová důvody, proč přijímá eh, podmínky eh, fondu záruk u některých projektů. Eh, výsledková tabule bude zveřejněna ne po dvou letech, jak věříme, tedy dříve. A je třeba také držet některá kritéria obchodního tajemství, ale pokud jde o hodnocení nejen ze strany eh, Evropského parlamentu, ale zejména veřejnosti u projektů, které jsou financovány z EFSI. A závěrem bych chtěl říct důležitou věc, eh, zejména nám leží na srdci posílení EIH, tedy Evropské investiční poradenské platformy. A tam, tam nám záleží na místní a regionální přítomnosti a zastoupení a ty projekty, které vznikají na regionální a místní úrovni, a to je současná mezera, kterou zaznamenáme OFC, tak to, to by se mělo změnit a chceme také uh, cílit technickou pomoc, zejména u přezraničních projektů, které jsou něco složitější. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dám zpět slovo paní Ayla Sender, protože jsme vlastně už přešli do dalšího bodu provádění Evropského fondu pro strategické investice, takže vám vrátím slovo, zejména k tomuto bodu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla poděkovat za vaše komentáře. a již nyní očekávám pozměňovací návrhy od kolegů. A dobře rozumím připomínkám. Chtěla bych jenom mm, nesnad opakovat to, co jsem řekl, ale doplnit některé věci. Zaznělo vystoupení komise, pokud jde o procenta, tak víme, že naše procenta se komisi líbit nebudou, ale pokud jde o banku, tak jsme se dozvěděli, a komise konec konců také, že EFSI eh, byl využit tak trochu jako prostředek podpory ze strany komise, kdy, když EIB prosazovala projekt v rámci EFSI, tak tam jí bylo řečeno, ne, tak to není pro EFSI, ale pro něco jiného. Takže banka vlastně se zabývala běžným provozem a ne EFSI. Pane Eichhaute, vaše pozměnostnály se mi velmi líbí, ale EFSI neměla změnit celou ekonomiku. Mělo jít o investice a zamezit nezaměstnanosti, která je ostudná nejen na jihu Evropy. A tak trochu všude nezaměstnanost mladých, to je záležitost celé Evropy. A bylo tedy záhodno se snažit, aby ekonomika fungovala, abychom bojovali s nezaměstnaností. Kdybychom navíc doplnili přidanou hodnotu, a snad se to podaří do budoucnosti, kdybychom měnili ty hlavní ekonomické parametry, kdybychom rozvíjeli efektivnější a udržitelnější ekonomiku, tak by to bylo skvělé. Ale prvotní cíl byl bez jakýchkoliv pochybností nastartovat ekonomiku a bylo třeba, aby ty země, které mají velký deficit, mohly se pustit do práce pro Evropu a s Evropou. A pokud je o pakt stability, tak já vím, že EPP není příliš eh, nadšené, ale jsou tam věci, které jsou zcela jasné. Celá část EPP s tím nesou. Mikrofon se stále vypíná, tak už je to v pořádku, děkuji. Během hlasování onehdá vznikla většina, ne snad proto, aby pak stability byl zcela změněn, to vás mohu uklidnit, ale šlo o to, aby v paktu stability byla řeč o EFSI. EFSI nám má umožnit pokročit, abychom zjistili, ve kterých oblastech, kde nedošlo k větší pružnosti ze strany paktu stability, tak jednotlivé země by ho mohly co nejvíce využít. Tedy hovořím o EFSI, abychom kompenzovali nedostatek eh, pružnosti u paktu stability tak eh, jak, jaká je situace? Postupuje soudržnost nebo nepostupuje? Respektujeme pakt stability nebo ne? A cílem UFC bylo se zblížit vlastně jednotlivých evropských regionů. Já čekám na pozměňovací návrhy, pozměňovací návrhy jsou vítané a dobře vám rozumím, požádám komisi, aby se pokusila příliš eh, nemíchat kartami. Nesmíme směšovat strukturální fondy a EFSI, protože když se tak děje, tak nakonec eh, vystrašíme eh, potenciální příjemce politiky soudržnosti, kteří mohou hájit na oprávněně procenta grantů které dostávali. Takže nemusíme komplikovat celou situaci nesrozumitelným systémem půjček. Pokud je o EFSI, tak k tomu se vracím. Je, jeden z cílů EFSI nebyl nastartovat eh, ekonomiku, které dohánějí spoždění, ale EFSI měla mobilizovat ekonomiku eh, EU 15, kde je stagnace, aby se ekonomika celé Evropy znovu nastartovala. Protože země, které dostávají strukturální fondy, je hodně čerpají. A tam už je pohlcen velký kapitál. Je třeba se obrátit i na druhé, abychom zahrnuli všichni, aby celá Evropa vlastně umožnila ekonomický růst a tady bychom měli všichni postupovat stejně. Tedy pokud pokusme se zjistit, jak mohou země z oblasti soudržnosti získat větší míru financování, jaký může banka pomoci. To by byla cesta, která je podle mě představitelná. Děkuji. Děkuji paní Alessandra a nyní dám slovo panu Riketovi který je zpravodajem pro provádění Evropského fondu pro strategické investice. No, musím se přiznat, že úplně nerozumím postupu, kdy nejdříve hovoříme o lécích a pak děláme bilanci nového programu, to je jedna z evropských záhad. Takže připravujeme spolu s INES zprávu o bilanci FC1 a naše zpráva nevyvolala příliš velké spory, protože sdílíme základní pocity. Velmi stručně první poznámka. Já jsem velmi rád, že připravujeme současně zprávu a nový návrh směrnice rok po spuštění EFSI. To šlo velmi rychle. A musíme také objevovat, že EIB i komise jsou připraveny k sebekritice protože bylo možné říci, tak počkáme až na konec FC 1 a vyhodnotíme to po konci a pak uděláme návrhy. A ty by nastaly až v následujícím mandátu. A nad rámec debat o víceletém finančním rámci. Já chci zdůraznit, že velmi rychlé hodnocení si zaslouží podporu a odměnu. Pokud jde o bilanci, tak to bude stručné. Myslím, že s Ines jsme se dostali ke stejným závěrům. Ines o tom hovořila. Vidím, že GUE a Zelení řekli, že se musí udělat současně bilance a nabídnout lék. E, diagnoza se v medicíně nedělá jen tak e, pro nic za nic, ale proto, abychom léčili chorobu konkrétní. A jsou tu tedy aspekty, kvantitativní a kvalitativní. A je to velmi uspokojivé, protože u první třetiny se nám podařilo eh, tedy vynaložit eh, přes třetinu výdajů a multiplikátor odpovídal tomu, co bylo ohlášeno a všichni tvrdili, že tento koeficient je naprosto z říše fantazie. Takže kvantitativní začátek je skvělý, velmi povzbuzující, ale kvalitativně tam už to tak úplně dokonalé není, a to zdaleka ne. A diskuse probíhají a probíhají velmi kriticky a pokud to jde rychle kvantitativně a kvalitativně se nedaří, tak eh, je třeba to hned řešit, protože jinak jsme špatně vynaložili peníze. Já budu stručný, protože všechno bylo řečeno. Souhlasíme s Ines, pokud jde o eh, tematickou a zeměpisnou koncentraci. A s tím je třeba bojovat. My jsme o tom hovořili mezi zeměmi konkurenceschopnosti a soudržnosti a dopravou. Je třeba jít cestou, která byla cílem EFSI. A za druhé, doprava nebyla správně posouzena jako, gen, jako velmi velkorysý dárce pro záruční fond, eh, přidaná hodnota evropská by měla být klíčem opatření v oblasti rozpočtu. A je to také politické rozpočtení, eh, opatření, protože rozpočtové prostředky slouží vždy určité politice. A neměli bychom podporovat operace bez evropské přidané hodnoty. A adicionalita to je zásadní téma. Tady to zaznělo. Navýšení kapitálu EIB je, je to nástroj pro operace, které trh nechce provádět. Skončím tím, že řeknu, že hodně jsme slyšeli o transparentnosti. Transparentnost existuje, třeba ji využít. Pokud tu máme tedy eh, poradenskou platformu a IPP, to tady všechno je a návrh FC2 posílí povinnosti pokud je o transparentnost. Účinnost, efektivita také je přítomná a já mám radost z návrhu FC2 a věřím, že se dohodneme na tom, co je třeba doporučit. Takže bilance FC1, tři poznámky. Za prvé, opakuji, mám radost, že rychle hodnotíme FC1, to je velmi důležité, je to kvantitativní úspěch a tím spíše je třeba provést kvalitativní úpravy. Děkuji mnohokrát oběma zpravodajům a připomínám, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 3. února pravé poledne pro oba návrhy stanovisek. Děkuji vám a nyní přejdeme k bodu představení komise o přezraničních zásilkových službách s naší zpravodajkou paní Lucy Anderson. Ale nejdříve dám slovo pane de, panu de Kampovi. Het spijt me geweldig, maar het wordt nu wel een beetje een rotzooitje. Ik dacht dat wij nu... Děkuji. Ja. Já jsem si myslel, že budeme hovořit o tom druhém bodu, který se týká EFSI. Zdá se, že to je nějaké propletené. Já jsem <clears throat> měl vystoupit za pana Eckhouta. V podstatě asi není úplně dobré, abychom nejdříve hovořili o FC2 a potom hodnotili FC1. Možná jsme měli pohovořit i o FC1. Jestli dovolíte, tak já bych rád k tomuto bodu vystoupil. I za pána, i za pana Pípra. To, to znamená, že vy byste chtěl říci, k čemu, pane kolego? To znamená implementace toho investičního fondu? Ano, toto to, to je, to, to není problém. Ovšem, měli bychom, měli bychom už opravdu, máte jenom minutku, minutku a půl, protože skutečně už musíme jít dál. Já budu velice stručný, paní předsedající. FC1 to je vlastně kombinace eh, zprávy pana Arike a paní Sanders. FC2, to je pouze paní Ayala Sanders, pan Rike již se nepodílel na této zprávě. No to je v podstatě e, dobrý vývoj, mohl bych říct, nebo dobrý postup, ale zatím ještě nevíme, zda FC1 přišlo s nějakými výsledky v oblasti dopravy. Já samozřejmě chápu, že jde o probíhající proces, FC2 je součástí tohoto procesu EPP, si myslí, že to je dobrý nápad, ale my víme, že jde o nesmírně důležitý projekt pro komisi. Ovšem, kolik procent se dostane do dopravy? Já jsem to pochopil tak, že EIB samozřejmě musí plánovat, je to dlouhodobé že nevíme, to bude, za to bude v roce 2017 zahájeno nebo až do roku 2021 bude muset čekat. A já si myslím, eh, že nejdůležitější bychom eh, na čím bychom se měli zamyslet, je, zda EFSI přichází s dostatečnou přidanou hodnotou pro dopravu, především pro železnice, protože to je záležitost, která nám leží na srdci. A z tohoto důvodu si myslím, a pan Marinesku se o tom již dneska zmínil, CEF. Diskutujeme o tom, jak bude vypadat po roce 2020 tato facilita a ty v podstatě nemůžeme všechno eh, transferovat pouze na úvěry, čili určité subvence by tam měly asi existovat. Děkuji. Pane kolego, samozřejmě, že vaše úvahy jsou pertinentní. FC1 by nám skutečně mělo zajistit ty investice, to znamená investice do transportu, do dopravy. A poté skutečně můžeme až po těch závěrech očekávat FC2, pokud jde o dopravu. A já, já bych poprosila, aby pokud jde o FC1, aby tato část skutečně byla čitelná, pokud jde o investice, pokud jde o udržitelné investice, železnice, městský udržitelný rozvoj, další eh, projekty. Já skutečně na to eh, budu eh, dbát, aby to takto bylo. To bylo teda směrem na komisi. A nyní teda budeme pokračovat a opět je to komise, protože jde o přeshraniční balíčky a nyní bych poprosila zástupce komise dávám jim 10 až 15 minutek, pan Ertung ještě má slovo. Takže potom, pane Ertungu, ještě až potom. Nejprve, jestli dovolíte, tak to bude komise, která udělá prezentaci. A Mark, je, je to tak? Ano, jste, jste mezi námi. Vítáme vás. To znamená, že zde bude tato prezentace, která se týká tohoto dodávání balíčku přeshraničním způsobem a poté samozřejmě i náš spravodaj, spravodajové stínovi budou, naše spravodajka, stínoví spravodajové budou mít slovo a samozřejmě potom bude probíhat diskuze s ostatními eh, kolegy. Děkuji, děkuji a dobré ráno vám všem přeji a děkuji za to, že Evropská komise může vystoupit u tohoto nařízení, které komise 25. května 2016 navrhla. Jestli dovolíte, velice stručně, tento návrh se snaží eh, zlepšit regulační přehled, dohled v této oblasti dodávání balíčků, dále je to transparentnost přeshraničních cen, dále je to Eh, dostupnost těchto eh, cen a zlepšení dostupnosti a i konkurenceschopnost v této oblasti přeshraničního doručování, tím, aby se například třetí eh, strany mohly dostat do těchto poštovních sítí. Čili to je stručně náš návrh a nyní bych se zabýval i samotnými podrobnostmi tohoto návrhu, ale ještě než k tomu přistoupím, tak možná takový, eh, takové trošku pozadí celé této iniciativy, protože to nepřišlo jak si ne, o to vystaveno na zelené louce. Celý tento návrh, jak si jistě dovedete představit, je výsledkem rozsáhlých diskuzí s účastněnými stranami, studiemi a asi tak 300 stránkovou analýzou dopadu, kterou vás vám rovnou doporučuji. Není to nějaká izolovaná iniciativa, je to součást digitálního, digitální strateg, strategie pro digitální trh, je to jeden z těch 16 legislativních návrhů, které, se kterými jsme přišli. Zlepšení přeshraničního elektronického obchodování je pro nás zásadní prioritou a dodávání balíčku je zásadní pro elektronický přeshraniční obchod. To, co z těchto průzkumů vždycky získáváme, mm, my se vlastně elektronických retailových poskytovatelů ptáme, proč neprodávají přeshraničně v jiných členských státech. A oni tvrdí, že právě eh, to doručování balíků je velice problematické a často nezměrně nákladné. Je to takový, takové pokračování z roku 2013, cestovní mapy v tomto ohledu, kde Evropská komise již nastínila výzvy v této oblasti doručování balíků v Evropě. A od roku 2013, a rád bych zdůraznil, že jsme udělali opravdu hodně pro zlepšení celé situace pokud jde o standardizaci celé oblasti těchto aktivit, Eh, dále, jsou to, dále je to možnost vysledovatelnosti o, um, našimi združeními elektronických obchodníků. Vidíme zde pozitivní jsme například, například univerzální poskytovatele dosáhli toho, že spolupracovali a vytvořili eh, interoperabilní přeshraniční systém doručování balíků v rámci programu Interconnect, který eh, funguje pod mezinárodní eh, korporací v tomto ohledu, track and trace systém, do toho zapadá zlepšení klientských služeb, harmonizování eh, označování, štítkování. My si myslíme, že rozvoj tohoto programu je pozitivní, jde pozitivním směrem, jde o pozitivní aspekt doručování balíčku celé Evropě. Vzali jsme v potaz samozřejmě i usnesení Evropského parlamentu, pokud jde o DSM, cestovní mapu v oblasti balíku a dále implementaci směrnice o poštovních službách. Ve vašich usneseních Evropského parlamentu jsme si přečetli to, že je zde obrovská konkurence, především na domácích trzích. To je dobrá věc, konkurence je pozitivní, došlo k zlepšení v mnoha oblastech, o těch už jsem se zmínil. Ovšem zůstávají zde pořád výzvy, pokud jde o monitoring eh, trhu, zvírání dat, eh, dostupnost, transparentnost cen a tak dále. Právě proto si myslíme, že potřebujeme konkrétní opatření v tomto ohledu a zde bych rád eh, zdůraznil i hloubkovou analýzu, kterou IMCO, výbor Evropského parlamentu, o kterou požádal, ohledně interního trhu a služeb v oblasti balíkové služby, balíkových služeb, čili to je opravdu kvalitní hloubková studie a poukazuje rovněž na výzvy v této oblasti. Čili pokud jde o ceny některých služeb v tomto ohledu, ty jsou ještě um, disproporčně často vysoké. Ano, možná jsou tam určité ekonomické důvody, proč je přeshraniční dodávání balíku dražší než na národní úrovni samozřejmě, že jsou tam vyšší náklady například, když překračujete hranice a tak dále, například i náklady na pracovní sílu, které jsou různé v, jiných, v různých členských státech. Ovšem, když teda posíláme například dvoukilový balíček, standardní balíček, z Nizozemí do Španělska, zaplatíme 13 eur. Pokud stejný balíček ze Španělska pošleme zpět, najednou budeme platit 32,74 eura což eh, jaksi není logické. Mohl bych uvést mnoho dalších příkladů, ale vím, že nemáme dostatek času. Můžete se na to podívat v té analýze dopadu, čili na to chceme poukázat a říci, že prostě děje se zde něco podivného v této oblasti přeshraničního posílání balíku. No, na základě ekonomických důkazů vidíme, že to, to přeshraniční dodává, dodávání je tři až pětkrát dražší než eh, balíčky, které se posílají v rámci konkrétní země, to znamená průměry. Čili kdo to kontroluje, kdo nad tím má dohled? Téměř nikdo. Je to v podstatě vlastně národní regulační orgány by se tomu měly věnovat. Mají tam odborníky, kteří kontrolují národní trhy s, list, s dopisy, ovšem v podstatě tento přeshraniční trh nemonitorují. Asi polovina operátorů sbírá taková data, ovšem ehm, dělají to různým způsobem, není to nějak harmonizováno a Evropská komise se proto rozhodla přijít s takovým ehm, nařízením, které by pokrylo všechny tyto oblasti. A když se podíváme na samotné nařízení, několik poznámek k tomuto nařízení, v podstatě to doplňuje tu iniciativu celého odvětví, o které jsem hovořil, a snaží se prosazovat především nebo podporovat ty nejzranitelnější občany, jako jste vy nebo já, je malé poskytovatele eh, v oblasti retailu, kteří jsou zodpovědní za mm, to například dodávání malých balíčků a nemají stejné, stejnou váhu jako vel, velcí retailoví poskytovatele, nemají možnost si vyjet na nějaké lepší tarify a tak dále. Tento návrh rovněž staví na stávajícím AKI, to znamená na stávající směrnici o poštovních službách. Neupravuje tuto směrnici a já nebudu zacházet do podrobnosti implementace této směrnice a její budoucnost byla diskutována ve vašem výboru rozsáhlým způsobem. Je to součástí i usnesení Evropského parlamentu ze září loňského roku. Tato směrnice je ovšem relevantní i pro eh, trh z balíky, protože v praxi technicky řečeno eh, mnoho těchto balíčků je považováno za dopisy nebo se posílají jako mm, takové zásilky, nebudu hovořit o všech podrobnostech, ale nesmíme ztrácet ze zřetele celkový obrázek této situace. A nyní několik podrobností ohledně nejdůležitějších ustanovení tohoto návrhu nebudu zacházet do technických podrobností, zaměřím se pouze na ty oblasti, které jsou zatím otevřené, o kterých se diskutuje na radě i s našimi jednotlivými zúčastněnými stranami, čili článek 2. Definice. Doplňujeme směrnici o poštovních službách tyto definice upravujeme, vylepšili jsme je tak, aby odpovídali tomuto, této oblasti balíčku, to znamená, že ty definice tam jsou, které se týkají eh, dodávání balíku, saseb, Ovšem nedefinujeme samotný balíček jako takový. To je možná podivné, Ovšem proč? To je v podstatě souladu s logikou celého tohoto úpí, mm, mm, UPU a celého tohoto světa. My samozřejmě jsme otevření nějaké Eh, eh, definici. Myslím si, že by možná ani nebylo dobré to definovat. Měli bychom hovořit spíše o těch celkových službách. Regulační dohled, to je článek 3. směrně důležité ustanovení, které hovoří o tom, že národní regulační orgány mají mandát zlepšit monitoring tohoto trhu, této části trhu, podívat se na rozvoj trhu v této oblasti, identifikovat určité vzorce konkurenceschopnosti, to, čemu se daří, čemu se nedaří a dále o poskytování informací ohledně správného fungování, ohledně trže, ohledně objemu balíčku. A velice důležité je rovněž to, že se zde definují i počty osob, které pracují pro poskytovatele těchto služeb. To je zásadní, protože náklady na práci představují velikou část nákladů celého tohoto trhu. 40 až 60 a dokonce někde může představovat i vyšší číslo. Právě proto si myslíme, že je dobré, abychom měli více informací ohledně pracovní síle v této části trhu. No a samozřejmě, že my jsme přišli s tímto návrhem a jsme připraveni a diskutovat eh, o různých ještě objasněních této oblasti, jak to definujeme, co všechno bereme potaz. Víte, neměli byste vzít potaz pouze průměrný počet lidí na plný pracovní úvazek, ale i na poloviční úvazek, dočasné pracovníky, oseveče pracovníky a tak dále. Není to v našem návrhu, ale rádi o tom s vámi budeme diskutovat. Další záležitost, která vyvstala, je Otázka. Kteří operátoři budou spadat po tento článek 3? Všichni nebo ne? Na jedné straně chce komise zahrnout všechny operátory, kteří jsou součástí tohoto řetězce, to znamená clearing, třídění, doprava, distribuce. S tou výjimkou, že když je to pouze dopravní subjekt, tak, tak tam to spadá Eh, tento operátor pod logistická pravidla, pravidla, která pokrývají dopravu a ta jsou jiná. Operátoři jako Amazon nebo Uber, pokud například dělají clearing nebo třídění nebo transport nebo distribuce, tak eh, na ně se vztahuje článek 3. Tento článek 3 se část 6 vylučuje všechny ty, kteří mají méně než 50 zaměstnanců. A to je právě ten práh pro malé a středně velké podniky. To znamená, že nechceme ubalovat eh, tento větší tlak tam, kde to není potřebné. 90 trhu je pokryto, i když vezmeme v potaz právě tuto prahovou hodnotu 50 eh, zaměstnanců, ale samozřejmě, že i tento bod s vámi rád ještě projednáme. Pokud jde o snižování administrativní zátěže, my zde navrhujeme standardní formulář, který by se využíval v celé EU, pokud je o sbírání dat ehm, prostřednictvím komitologie se to udělá, není tam jiná možnost. Pokud budeme takový standardní formulář, tak to bude poskytovat takový jasný obrázek pro operátory a zároveň budeme moci porovnávat data mezi jednotlivými zeměmi. Článek 4, velice stručně, paní předsedající, co nejstručnější. Transparentnost tarifu a konečné Eh, sazby. To je propojeno s 15 kategoriemi produktů, s přílohami. To jsou ty nejzákladnější produkty v oblasti elektronického obchodování, 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 2 kilový balíček a tak dále, tak dále. Jsou zde dvě podmínky, povinnosti. U ECP musí poskytovat veřejné ceny u těchto 15 kategorií národním regulačním orgánům, které to poté odešlo Evropské komisi. Evropská komise to musí poté zveřejnit na svých stránkách. Je to revoluční? Ne. Myslím si, že Článek 12 směrnice o poštovních službách již vyžaduje od, univer, od univerzálních poskytovatelů, aby byli transparentní, pokud jde o jejich ceny. To, co je to transparentnost, to tam nebylo definováno v této směrnici. A pokud ale chcete zjistit, jaké jsou ceny některých operátorů v praxi, tak skutečně to není úplně jednoduché a právě proto navrhujeme transparentnější přístup, eh, to znamená nad rámec toho článku 12 směrnice. Tito poskytovatele musí zároveň poskytovat takzvané konečné sazby, terminální sazby národním regulačním orgánům. Řekněme, že vy byste chtěl, chtěli poslat bokilový balíček s do Německa, půjdete na místní poštu, zaplatíte místní belgické poště. Ta zašle tento balíček do sítě německých pošt a tato dodá Ovšem Uh, oni samozřejmě budou chtít část financí z Belgi- od belgické pošty, protože jinak by to nemohli vlastně dodat a to je vlastně určitá dohoda mezi těmito operátory a tomu se říká termin- terminální sazby. My chceme, aby tyto operátoři poskytovali tyto informace národním regulačním orgánům, protože ty jsou nesmírně, tato cena je velice důležitá pro celkové náklady tohoto přeshraničního poskytování. Není to nic revoluční, protože článek 13 směrnice o poštovních službách již vyzývá operátory i členské státy, aby byly transparentní, pokud jde o tyto eh, terminální sazby nebo terminální poplatky. Článek 5. A už, už se blížím ko, eh, ke konci. Pětka je, pokud je eh, dostupnost těchto tra- přeshraničních tarifů. Regulační orgány musí hodnotit eh, dostupnost těchto tarifů pro těch 15 kategorií těch základních produktů, které jsou v přílohách. Je to nějaké revoluční, ne, takový test dostupnosti či, přístup, hm, či eh, přístupnosti těchto tarifů? Ne. Vidíme to například eh, i v směrnici o poštovních službách. Je tam článek, který hovoří o tom, že to nesmí být diskriminační, musí to být transparentní a um, založeno na skutečných nákladech. Jak by to mělo fungovat? Regulační národní orgány provedou takový test, pokud dospějí k závěru, že některé tarify nejsou hm, dostupné nebo nejsou, že si je nemůžeme dovolit, tak to bude zveřejněno na webových stránkách. To znamená, že dojde k pranířování eh, veřejnému a eh, to znamená, eh, my jsme o tom hovořili už i v té směrnici o přímých a nepřímých částech cen. Právě proto my chceme, aby toto hodnocení probíhalo ve dvou eh, etapách. Ta první etapa je velice jednoduchá, založena na tarifech eh, původní země, konečné země, dále terminální sazby a regulační orgán řekne, dobře, tyto přeshraniční tarify mm, jsou dostupné pro eh, občany. Já si myslím, že ve většině případů v této první etapě to bude v pořádku jenom v těch případech, kde je nějaké riziko nebo, něk, nebo nějaké podezření toho, že tyto ceny jsou disproporční nebo nějaké nerozumné nebo nedostupné, tak eh, tento regulační orgán ve druhé etapě na základě dalších eh, faktorů určí, zda je tato cena vhodná či ne. Ovšem Eh, samozřejmě, že poskytovatel eh, těch univerzálních služeb má právo být vyslyšen, může se k tomu vyjádřit, zatímco hm, v tomto článku nemáme zároveň, ale mělo by tomu tak být. No a v neposlední řadě šestka. To už je poslední. Poslední článek, paní předsedkyně. Šestka. Přístup třetích stran do něk- k některým službám. Multilaterální dohody u terminálních sazeb to vlastně znamená právě ten program Interconnect, který, obkry, já jsem o tom hovořil na počátku mé prezentace. Je to vlastně taková příležitost především pro malé eh, střední podniky, menší operátory mít přístup k této dohodě, to znamená mm, k všem těmto sítím. Proč? Protože jinak u těch menších operátorů by bylo velice obtížné se dostat do této sítě vzhledem ke charakteristice tohoto trhu nebo velkých investicích, které budete muset získat, abyste si vytvořili takovou síť v jiném členském státě. Takže už velice stručně tento projekt, program Interconnect je podle nás pozitivní, ale je to takový cenový kartel. Evropská komise má podobnou dohodu u dopisu REMS 2 dohoda, to je, a my jsme přišli už s takovým rozhodnutím, kde bychom vyjmuli vlastně, udělali takovou výjimku z evropského hospodářského práva. Ovšem v některých případech by tři, přístup třetích stran měl být garantován. Čili je to ex post kontrola, která se mění na ex ante kontrolu a my si myslíme, že to bude v zájmu všech, včetně uh, amerických US, um, eh, USP, protože potřebují právní jistotu a nepotřebují, aby nějaké, nějaký velký poskytovatel zde mohli dělat cokoliv chtějí, ale ty podmínky chtějí stanovit mm, rozumně a pokud tam nebude kapacita, pokud tam ty ceny nebudou dostatečně eh, vyjednány, tak mohou zakázat přístup. Já myslím, že paní předsedkyně už mi více času nedá, tak proto bych si ponechal eh, poznámky ještě eh, k závěrečnému slovu. Děkuji. Monsieur. Děkuji vám. A nyní už nemá slovo komise, ale parlament, takže dávám slovo paní Lucy Anderson. Naše zpravodajka k tomuto dokumentu. A pak dostanou slovo různí stínoví zpravodajové. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji komisi za vysvětlení tohoto nařízení, um, za jejich přístup. Je dobré, že tento výbor se tímto nařízením zabývá. Je to nad rámec strategii jednotného digitálního trhu. Je to také o fyzických zásilkách a o tom, jak zajistit um, propojení um, jak implementovat vlastně tu propojenou Evropu i eh, v rámci pravomocí tohoto výboru. Pak je tady samozřejmě eh, směrnice o službách pana Fervra. Tento výbor opět i v tom eh, plnil velmi významnou roli a měli bychom na tom nadále stavět, jak řekla komise. Pokud jde o cíle, tohoto návrhu, tak myslím, že bychom měli být kritičtí. A já už jsem to řekla dříve na tomto výboru i na IMKU, kde eh, jehož jsem rovnou, eh, rovněž členkou. Musíme zajistit eh, rovnou spravedlivou hospodářskou soutěž. Já souhlasím s tím, že je potřeba větší dohled nad tím eh, trhem eh, balíkových zásilek. Ale musíme zejména mít na vědomí, že univerzální poskytovatele, poskytovatele univerzálních služeb většinou mm, eh, mají menší procento tohoto trhu balíky, takže bychom neměli se zaměřovat pouze na ně, ale měli bychom podporovat i konkurenci a Eh, samozřejmě eh, je tu také eh, otázka usnesení o jednotném trhu, ta byla také velice silná, ale v některých členských státech jsou problémy proti jiným, takže pokud máme silný návrh, tak tento musí zrcadlit. Pak je to také otázka právního základu. 1.1.4, to je právní základ, harmonizační opatření, Ehm, a to je naprosto správné, ale podle 1.1.4 odstavce 3, tak musíme ehm, všichni a komise zvlášť zajistit ehm, e, zájmy bez e, zdraví, bezpečnosti a ochrany všech e, spotřebitelů a dalších. A to je něco, co informovalo i moji zprávu. Další otázka hospodářské soutěže je, že zatímco samozřejmě zaměstnanost, a to bych ani jako, ani jako socialistka neříkala, není klíčovým, klíčovou kompetencí tohoto výboru, tak otázky zaměstnanosti, tak ty mají velký dopad na poštovní trh, um, takže to bylo zdůrazněno ve všech usneseních z posledních let. A musíme to mít rozhodně na vědomí. Jestliže poskytovatelé univerzálních služeb mají určité přednosti, ale poskytují skutečně veřejnou službu pro spotřebitele. A to je klíčový faktor. Ještě jedna procedurální otázka. Komise několikrát, několikrát zmínila otázky implementační aktů. Tady je několik otázek, kde ty prováděcí akty jsou zastoupeny. A je to prezentováno, jako kdyby to bylo něco technického. A já myslím, že nutně není. Pokud se zabýváme otázkami konkurence a jak to má fungovat v poštovním sektoru, tak mm, to by se nemělo řešit pouze v technické příloze. Já myslím, že se to eh, vztahuje i také na usnesení rady. Takže já nevím, jestli bychom měli mít prováděcí akt oproti aktu v přenesené působnosti. Tím si nejsem úplně jistá. Pokud eh, jde o tematické otázky a definici článku 1 a 2 eh, bodů, které, na které komise poukázala, ano, měli bychom se zabývat definicí balíku, co to vlastně je, abychom neměli pak případy Evropského soudního dvora, to bychom si opravdu nepřáli. To není dobré nařízení, které dává smysl pro průmysl, spotřebitele a všechny další. Ehm, dále, definice služby, dodávání zásilek. Já si samozřejmě cením toho, že Amazon, Uber a další nyní začínají poskytovat vlastní uh, dodavatelské služby, protože by nemělo smysl se zabývat um, hospodářskou soutěží um, náležitým způsobem, kdybychom ignorovali, že tento problém existuje. Tyto aspekty uh, se uh, právě teď mění a vyvíjí. Článek 3. Poskytování informací. Vítáme to, že jsme se začali zabývat strukturou trhu. To se vztahuje i na nové poskytovatele. Vím, že dochází ke zneužívání, jsou eh, k tomu poměrně značné doklady. To řekl pan Ferver a další, když jsme se bavili o revizi směrnice o poštovních službách. Je to důležité, a komise to nezmínila. Oni eh, hovořili o mm, zaměstnancích na částečný úvazek, samostatně výdělečné činné, eh, činné osoby. Ale subdodavatelé jsou výrazným problémem v tomto trhu a některé aktivity, které nejsou prováděny efektivním způsobem. Nechceme uvalovat mm, zbytečnou eh, správní zátěž na operátory, takže musíme to s komisí nastavit správně, aby existovalo náležité monitorování informací. To je skutečná příležitost vytvářet přidanou hodnotu. Vím, že Rada navrhla ještě další opatření k některým tento, těmto otázkám týkajícím se e, důvěrnosti, přezraničních tarifů a dalších otázek. Tím se musíme určitě zabývat, ale samozřejmě, že bude platit právo hospodářské soutěže, takže to nemusíme nutně regulovat všechno, ale musíme to nastavit správně, abychom nepostihovali ehm, poskytovatele ehm, některých zásadních služeb. Dále, když se zabýváme tím, jak to má sloužit eh, průmyslu a spotřebitelům, tak pozor, abychom nastavili eh, třeba ehm, do náklady na přepravu a um, další hodnocení. Pokud jde o přístupnost, já nevím, mám trochu pochybnosti ohledně formulace těchto článků. Poskytovatelé univerzálních služeb správně říkají, že mnoha, velká část jejich sítí a to, jak fungují, vychází z investic. A má to e, skutečně reálná zdůvodnění. Jde o, o férovou soutěž, ne o, o to něco úplně o, e, obracet na ruby. Takže celkově myslím, že se musíme zabývat tou implementací, zamyslet se nad tím, jak by to fungovalo v praxi, aby také revizní doložka eh, tam byla zapracována, eh, abychom viděli, co chceme hodnotit také z hlediska delší perspektivy tří, pěti a více let do budoucna. Um, jinak bych řekla, že je tu tedy od, ano, je tu odkaz na, tu, na to usnesení, ale v některých oblastech to pořád ještě neřeší e, všechny důležité body, třeba zapojení e, všech aktérů, třeba to fórum uživatelů, e, jimž se mají zapojit všichni relevantní aktéři, tak to zatím stále ještě úplně nefunguje. Takže tady chci zopakovat tu výzvu chceme umožnit maximální čas eh, k tomu, aby bylo, byli si lidé mohli komunikovat napříč členskými státy, um, abychom eh, se mohli zabývat různými doklady, které ehm, tu máme. A ehm, zvláště doufáme, že uspořádáme eh, klíčové zasedání 1. března, aby byli všichni konzultováni. Takže prosím, to si zařaďte do svých diářů. Budeme diskutovat o návrhu zprávy na začátku května, či spoustu času eh, do té doby. Já samozřejmě chci spolupracovat se, se všemi stínovými zpravodaji. Prosím, informujte nás o všem, co vám leží na srdci. Jsem si jistá, že nakonec dospějeme k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji vám, paní Andersen. Nádám eh, slovo stínovým zpravodajům a začne pan Ferber. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, eh, jsem trochu zaražen, protože já jsem se chystal eh, k tomu, že to bude návrh usnesení, ale k nařízení, které vlastně neexistuje. Tady máme takovou, já jsem myslel, že se máme zabývat s konkrétními problémy přeshraničního doručování zásilek. Ničím eh, méně, ničím více. Že máme vytvořit určitý rámec, abychom viděli, co chybí já nevím, jaká je přidaná hodnota pro spotřebitele, pro zlepšení kvality zásile, když dostanu informace a bude to trvat příště, příliš dlouho. Nevím také, jaké to, jako to má přidanou hodnotu pro zaměstnance, když vědí, jaká, jak funguje tarifní struktura, to oni vědí. K čemu to je? To je, to je ta skutečná otázka. Buď máme konkrétní problém, který musíme vyřešit a ne schromažďovat data, anebo není problém, pak nepotřebujeme toto nařízení. Že to je ta základní věc. Eh, to není žádný všelek, eh, který zázračně vyřeší všechny problémy související s poštovními službami. Nikoliv. Prostě máme tady přezrenční ehm, Eh, dodávání zásilek a povinnost eh, dodávat, hromadit informace. Ale z mého hlediska, protože já jsem byl, byl zpravodajem u té poslední zprávy o pokroku v oblasti eh, poštovních zásilek a vyjednával jsem to také jako zpravodaj, tedy, tak buď, buď máme problém s tím, že stávající poštovní směrnice není Eh, řádně uplatňována, pak je potřeba eh, zajistit, aby členské státy dodržely své závazky a ne pouze hromadily údaje. A pak jsou tu další oblasti, kde jsou konkrétní problémy. Já si vzpomínám už v 90. letech, kdy jsme eh, vytvářeli, se zabývali technickými možnostmi zlevnění přezraničních zásilek. Tehdy jsme učinili nařízení závazným a pak ještě v oblasti telefonní, tam myslím, že to je jasné samozřejmě. Nejdřív byly tady transakce, pak telefony. Um, to, tam se to také podařilo, teď už jsou operátoři, nuceni poskytovat levnější um, roamingové um, tarify, které jsme omezili nebo zrušili. Takže eh, pokud jde, a pokud jde o, o zásilky, pokud jde o balíky, no tak eh, samozřejmě ten v tomto sektoru se zdá, že je to pořád ještě dražší. Takže to nevím. Já nechápu a úplně jsem nepochopil, um, pro koho a komu je toto nařízení určeno. Nevidím v něm jakožto spotřebitel žádnou přidanou hodnotu. Nezlevňuje se to, stojí to víc, pokud si něco poslat eh, přes hranice, eh, stojí to víc. A je jedno, jestli jsem nebo nejsem poskytovatel univerzálních služeb. poskytovatel univerzální služby tu zahrnuje pouze část toho trhu, ale pokud chcete něco udělat pro spotřebitele, tak nevím, jestli tohle pomáhá. A pokud chcete něco dělat pro zaměstnance, no tak možná by měli vyplnit nějakou, nějaký standardní formulář. No dobře, to je skvělé. Ale členské státy nemají možnost si vybrat, jaký formulář chtějí. Ne, musí být, musí být standardizovaný. No, z toho budou um, pošťáci a poštovní zaměstnanci skutečně nadšení. To jistě posílí jejich uh, nadšení pro Evropu. Ale když podáváme, posíláme zásilku, tak se nic nestane. Um, já si myslím, že komise nad tím může strávit kolik času chce, ale ani tak mě nepřesvědčí. Ten zásadní problém, který u toho vidím, je, že ty, ten cíl se nám pořád ztrácí. Nepomůže nám to ani, ani, ani trošičku, neudělá to ani mě. Buď to musíme úplně kompletně eh, revidovat, poslat to zpátky komisi, ať přijde s něčím jiným, novým, vyžádá to určitý čas, eh, abychom dospěli k nějakému výsledku, s nímž pak budou spokojeni si všichni v sektoru i zákazníci. Děkuji. Eh, pan Ferber. Lotovský. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, pokud je otázku přeshraničního doručování balíčku, tak to je samozřejmě velmi podstatný prvek jednotného eh, digitálního trhu online. A mě to příliš nepřekvapuje odhodlání komise v této oblasti. A já eh, samozřejmě chápu, že to, co ehm, že komise navrhuje určitá řešení, která by měla nakonec snížit náklady, ale měli bychom se zabývat ehm, tím, jaké náklady ehm, budou i například při nákupu online. Chápu, že lidé chtějí platit méně a dostat zásilky rychleji, to je ve společném zájmu všech. Teď je o to, jestli tohle je správná forma legislativy. Já nevím, jestli to tak je. Je tu určitá míra rozporu mezi um, tedy um, tou um, konkurencí, tou praxí, jak to je prováděno a monitorováním. Pokud vidíme, že ty zásilkové služby fungují a je tu konkurence, je hodně například soukromých um, zásilkových služeb a dodavatelů, tak možná se prostě neudělalo dost pro snížení cen. Pokud eh, budou vznikat další a další závazky, tak to možná bude zpět k pozitivnějšímu dopadu na zvýšení eh, konkurenceschopnosti. Ovšem my se samozřejmě bojíme, aby nedošlo k neproporcionálnému posílení jiných subjektů. Je zde veliké riziko především pokud jde o ty jednotlivé operátory, kteří mají větší objemy, pokud jde o poskytování informací ohledně těch koncových pladeb. No a samozřejmě, že tato záležitost je sice důležitá na evropské úrovni, ale mnohem lepší by zde mělo mít eh, regulátora, který by pokrýval všechny eh, subjekty a ne pouze některé uh, Eh, některé konkrétní subjekty. Ve třetím bodě komise hovoří o tom, že MHP mají menší přístup, to znamená malé a středně velké podniky samozřejmě mají menší přístup ke službám, které jsou dostupné na daném trhu, zatímco povinnosti z této oblasti by měly pokrývat eh, širokou oblast nebo veliký počet, větší počet těchto operátorů. A dále je to přístup do infrastruktury jiných předmětů, které fungují přeshraničně. Dokonce i definice eh, služby doručování eh, balíků je širší než stávající praxe. Proto si myslíme, že je důležité v mnoha bodech ještě doladit návrhy komise. Nemyslím si, že ty další povinnosti eh, všeobecné, poskytovatelů všeobecných služeb by mělo znamenat, že se jim navýší náklady, protože jakékoliv eh, administrativní náklady v, tomto, eh, v této oblasti většinou vedou k nárůstu cen. To, co samozřejmě bude mít největší dopad na, na konečného spotřebitele. To neznamená ovšem samozřejmě, že nesmíme dělat vůbec nic, abychom eh, tímto způsobem neovlivnili či nezlepšili poskytovat, přeshraniční poskytování dodávání balíčku. Ovšem nesmíme nějakým způsobem mít, to mít negativní dopad na poskytovatele eh, těchto univerzálních služeb. A nebo nějakým způsobem diskriminovat. Nemůžeme diskriminovat jednoho, abychom zlepšili situaci jiného. To není dobrá metoda. To si myslím, že by mohlo vést k, k tomu, že eh, se budou vytvářet monopoly a oslabí se konkurence. Regulace v této oblasti musí být eh, proporční a ne diskriminační. A v tomto bohužel návrhu komise tomu tak není. V konkrétních pozměňovacích návrzích přijdeme se změnami, které podle našeho názoru odpovídají všem účastníkům trhu a věřím, že se nám společně na, eh, povede nalézt kompromis, který bude ale více brát v potaz tržní podmínky a potřeby a ne nějaké administrativní zátěže další. Děkuji. Slovo dostane pan Telečka. Paní předsedkyně, budu stručný, protože někteří z vás hovořili eh, poměrně podrobně a eh, já bohužel budu muset spěchat na let, na letadlo. Takže prosím o vaše pochopení. Takže zaprvé máme problém skutečně když se podíváme na ta čísla, nemusíme no, být žádní Einsteini, abychom eh, pochopili, že poštovní eh, služby přeshraniční jsou drahé. A jsou v tom velké rozdíly. Já chápu samozřejmě, že do určité míry jsou ty, ty, univer, ty univerzální poskytovatele um, odškodňováni za to, že obsluhují některé vzdálené oblasti. Uh, ale ta výzva, která před námi je, spočívá v tom, že prostě vidíme, že něco nefunguje. A e, komise u každého článku e, e, hovoří o nějakém vývoji. Takový a takový je vývoj. Pokud jsem to správně pochopil, tak máme ustanovení a musíme to upřesnit a vyladit. No a pak musím říct, pokud to je spíše evoluce než revoluce, tak eh, v čem bude ten rozdíl? Komise nám říká, že má ty nástroje, ale neprosazuje jejich eh, zavádění tak, jak by eh, měla. Je tu určitá zodpovědnost za ta čísla. Buď máme špatnou legislativu, a pak je na místě, abychom měli dobrou, ale opravdu, aby to bylo zaměřeno na poštovní služby a ne na nějaké jaksi vedlejší produkty. A nebo máme legislativu a neimplementujeme ji. A mě by zajímalo, proč. Proč ji eh, neprosazujeme. Takže, paní předsedkyně, já se budu zabývat tím hodnoc, vyhodnocením dopadů posouzením dopadu, protože máme, je to 300 stránek, mně to přijde trošku nadměrné, když já jsem fanoušek posouzení dopadu. Myslím, že bychom neměli mít legislativu bez takového hodnocení, ale 300 stránek to je opravdu fascinující. Tady to někdo opravdu trochu přehnal. Ale já to teď udělám, proč tu si to. A zamyslím se nad tím, jak to opravdu pod, uh, ospravedlňuje ten návrh, který Eh, tu máme a jaký eh, má to, co to říká o stávající implementaci. Takže jinak neřešíme tu klíčovou záležitost, jestli máme dobrou legislativu nebo ne, či zda ta legislativa je nedostatečná, zapotřebujeme novou. Zatím ještě nebudu vyvozovat eh, nějaké definitivní dalekosáhlé závěry, jestli je to dobrý nebo špatný návrh, uvidíme, ale i komise nás ještě bude muset přesvědčit. Některé ty návrhy dávají do určité míry smysl, ale zajímalo by mě, jak to bude podloženo. Omlouvám se, že se omezím pouze na tyto poznámky, ale mám tu řadu dotazníků a otazníků. A poslední z nich je, jestli ještě stihnu to letadlo nebo ne. Děkuji. Bon courage pour votre avion. Ne perdez pas. Přeji úspěch při stíhání letadla, nestrácejte čas. A dám slovo paní Ahnutu. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nařízení, které vysvětlováno, je důležité, ale klademe si dvě otázky. Ještě včera ve výboru pro dopravu nám byl vysvětlován návrh nařízení, kde závazná opatření byla navrhována pro drastické snížení e, e, emisí skleníkových plynů v Evropské unii. A dnes je nám vysvětleno, že je nezbytné pro blaho obchodu a evropského spotřebitele rozvíjet dodávky balíků mezi evropskými státy a tudíž zvýšit emise skleníkových plynů které pramení z dopravy. E, předpokládám však, že je to pouze věc, která se mi zdá, protože jsem jediná, která z toho všimla. Ale také kladu otázku, kdo se stará zde o pracovní podmínky těch e, dodavatelů. Nechci zde znít jako populistka, ale než bychom upřednostnili mezistátní doručování zásilek, měli bychom se starat o ty, kteří pracují na těchto místech, která nejsou často velmi kvalifikovaná. Než se starat o obchod, měli bychom se starat o evropské pracovníky, zejména o ty, kteří jsou obětmi eh, práce, která je předmětem vyslání. Děkuji a hned dám slovo panu Ertugu na jednu minutu a půl. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, pokusím se také být stručný. Děkuji komisi, která předložila tři základní myšlenky. Transparentnost, cena a konkurenční kapacita. Pokud jde o transparentnost, požádám komisi, aby byla sama transparentnější, co se týče údajů. V návrhu si čteme, že mezi přezrančními a vnitrostátními cenami dochází k značnému rozdílu. Tři, třikrát až pětkrát větší cena a uvnitř jednotlivých států dochází k velkým výkyvům od 1,5% eh, navíc až o 25% navíc. Které země jsou zde zejména dotčeny? To by měla komise zjistit. A také chci vědět, proč komise na základě informací, které se, kde se to netýká celé Unie, ale jde o problém, který existuje v některých zemích, kde evidentně dochází k značné fluktuaci cen. Proč komise jako strážkyně smluv netlačí na tyto země, aby vynutila dodržování pravidel? Další otázka. Proč na základě toho, co je milná analýza, stojíme o zásadu, že by to vlastně mělo vyhovovat všem, one size fits all. V některých členských státech vše funguje dobře a proč jsou všechny státy v jednom pytli? Protože vzniká zcela nepřiměřená byrokracie. To se týká článku 5 a článek 6 přístup eh, třetích stran Vidíme to ve všech oblastech. Když vytváříme soukromé eh, podniky v PSO, tak tam je značná snaha umožnit některým podnikům, aby se dostali na trh. A jako sociální demokrat nevidím důvod, proč podniky, které eh, často uplatňují velmi nízké platy, porušují platové dohody, proč tyto podniky vlastně chtějí ovládnout trh, přičemž univerzální poskytovatelé služeb zajišťují stejné služby za velmi málo. Hlavním problémem jsou sazby DPH, které se liší. A tady by měla zasáhnout komise. Zejména pokud je ochranu klientů. A komise má před sebou spoustu práce, zejména pokud nám chce předložit něco transparentního. Pan dekám. Děkuji, paní předsedkyně. V návaznosti na Markuse Ferbra bych se chtěl vyjádřit na administrativní zátěž, která souvisí s tímto návrhem na řízení. A musím říct, že když jsem viděl text poprvé, tak jsem si myslel, že to je nařízení pro Eurostat, pro statistický úřad, kde vše musí být součástí tabulek a výkazů a statisticky podchyceno. A chápu, že je důležité mít e, určitou regulaci trhu, ale pokud je o počet bodů, které jsou zde uvedeny, a vzhledem k tomu, že existuje zásadní legislativa, pokud je o hospodářskou soutěž, tak tady se zdá, že se to všechno opakuje podívám se na druhou část článku 4, ale také na část článku 6, kde je odkaz na přístup na trh. A to jsme už snad vyřešili jinde. Tak proč to musíme opakovat, to, co už jinde zaznělo? A rada 2. prosince vydala zprávu o pokroku a zdá se, že rada je poměrně kritická o tom, zdá skutečně musíme řešit veškeré administrativní eh, aspekty hospodářské soutěže. Jako EPP bychom si chtěli, bychom chtěli upozornit na jednotlivé jevy a skutečně bychom nechtěli, aby zde vznikla nová registrace. Děkuji mnohokrát, pane pan de Campe. Paní Lidot, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Nejdříve zdůrazním, že eh, hraniční oblasti nejsou vně vnitřního trhu. Když hovoříme o vnitřním trhu, tak hovoříme o hospodářské soutěži, o obecné zásadě rovného zacházení všech eh, subjektů. Hovoříme o transparentnosti a klademe si otázku, zda tato transparentnost eh, slouží spotřebitelům. A pokud eh, má transparentnost sloužit spotřebitelům, tak není důvod, proč se soustředit pouze na univerzální poskytovatele služeb. A to se týká také dostupnosti. Tato oblast prožívá obrovský rozvoj, ale prozatím pouze 8 elektronického obchodování eh, využívá pro zásilkové služby univerzální poskytovatelé služeb. Takže měli bychom vlastně být v oblasti eh, všech poskytovatelů služeb, ne pouze univerzálních. A měly by být možnost si vybrat výrobky na základě jasné analýzy. Jinak budeme nadále ničit ten celý proces. Řízení cen je možné, pokud eh, pokrý, se pokrývají veškeré služby aby to bylo výhodné pro spotřebitele. Děkuji. Děkuji, paní Demonte. Já jsem měla také drobné konkrétní otázky, také jsem se zapsala do rozpravy. Existují iniciativy, které podporují přeshraniční dodávání přes, skrze vysoce rychlostní vlakové spojení nebo cestou dronů. Existují takové iniciativy? A navazuje to na to, co jste řekl vy, pane Ertugu existuje skutečná úvaha o sociálních normách a kvalitě pracovních míst v této oblasti, když se podíváme na Amazon třeba. Existuje to? Komise, máte slovo. A tentokrát na tři minuty. Ještě moment, počkejte. Paní Ayala Sender chtěla promluvit velmi stručně a zatím nebyla na seznamu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jen jsem chtěla eh, jednu věc eh, komentovat. Nerozumím dobře důvodu eh, předložení tohoto nařízení teď. Máme tu roaming a, a my jsme nedocílili vlastně balíčku a ty věci by měly eh, souviset. Máme síť, kterou buduje někdo jiný, pracovníci, kteří jsou placeni e, velmi dobře, já si to nemyslím. Proč eh, vlastně dávat tyto sítě k dispozici Amazonu nebo Uber? E, část komisařů a část komise jsou Eh, ve válce s Ubrem z fiskálních důvodů, tak já tomu moc nerozumím. Asi bychom potřebovali sociální kapitolu, protože je třeba dbát sociálních nákladů, které existují. A je třeba na to jasně zareagovat. A vidím, že výbor pro zaměstnanost ani nechce předložit stanovisko a myslím, že by měli udělat stanovisko. A také vidět eh, přehled graf toku, odkud přicházejí ty balíčky. Máme podniky, které mají dominantní postavení na trhu a ty jsou poměrně zdrženlivé. A potom jsou zde i logistické náklady, náklady na pracovní sílu. V jiných odvětvích jsou to nejvýznamnější náklady. To je skutečně lvý podíl těch nákladů. Kamiony, vlaky, letadla a těmito dopravními prostředky, které nejsou levné, cestují ty zásilky, takže je třeba vědět, jaké jsou náklady na logistiku a o jaké náklady se, se jedná v jednotlivých případech. Takže si skutečně myslím, že by toto nařízení mělo být doplněno je samozřejmě pozitivní otevřít trh malým a středním podnikům oproti zavedeným operátorům, ale je třeba vědět, že ty trhy jsou otevřené, některé operátoři, někteří operátoři mají problémy, tak je třeba zlepšit přeshraniční obchod. Komise na tři minuty, prosím. Děkuji a rád bych poděkoval všem členům vašeho výboru za kvalitní, hodnotné připomínky. My je určitě zohledníme. Já jsem se v té dlouhém úvodním slovu snažil trošku již předvídat tu kritiku, já jsem, která zasněla, asi jsem úplně neuspěl. Jestli dovolíte, několik věcí, které podle mého názoru musí ještě zaznít. Jaká je přidaná hodnota tohoto nařízení? Můžeme to udělat tím, že posílíme stávající AKY nebo směrnici o poštovních službách? Ne. Odpověď je jasná. Tato směrnice byla připravená pro dopisy, zatímco toto je pro balíky. Ta směrnice mm, je velice nejasná, a pokud jde o jednotlivá ustanovení, pokud jde o jednotlivé operátory, neodpovídá to návrhům, které se týkají doručování balíku. Důvody, proč jsme se rozhodli nejít touto cestou, o tom už jsme hovořili, ale proto si myslím, že ta přidaná hodnota zde je nejenom na základě té směrnice, ale i nástrojů, které jsou k dispozici. Někteří tvrdí, že nejsou dostatečně ambiciózní, jiní, že naopak, že nejdeme moc, da- eh, zacházíme dostatečně daleko. Myslím si, že ta možnost toho pranířování má samozřejmě přidanou hodnotu, protože která země chce, aby byla obviněna z toho, že má disproporční ceny. My můžeme poslancům zaslat více příkladů týkající se zbytku Evropy. Já jsem uvedl pouze jeden, který se týká přeshraničního doručování balíku. Můžeme zaslat více. U sociální dimenze my nehovoříme o zneužívání lidí těmito operátory. My hovoříme, že na základě skutečných nákladů je zde nevysvětlený důvod, proč jsou tyto ceny tak vysoké. My jsme vzali stávající náklady v potaz, studie, kterou provedla komise, poukazuje na to, že tam není žádná ekonomická logika. Když se podíváme na náklady spojené s pracovní eh, eh, silou v každém členském státě. To znamená, že prováděcí akty, my se vlastně tím snažíme zapojit národní regulátory maximálně možně, pokud jde o implementaci tohoto nařízení. Proč? Protože Oni budou dělat ten test dostupnosti cen a znají svůj trh nejlépe. Čili my opravdu chceme, aby to bylo v rámci implementace této směrnice. A nemůžeme to technicky udělat bez prováděcích aktů, protože to by prostě nemělo ten právní základ. To je technická věc, o které můžeme do budoucna ještě diskutovat. Byrokracie. Zdá to nepředstavuje příliš byrokracie. Samozřejmě, že komise nemůže přijít s nějakým návrhem, kde je příliš irrelevantních pravidel. Já doufám, že alespoň v mé prezentaci jsem začal omezovat tu byrokracii, protože na to poukázal, my se to, o to snažíme. Samozřejmě požádali jsme o to radu a doufám, že se nám to povede i v parlamentu. Vidím, že můj čas vypršel, takže vám opět dávám slovo, paní předsedající. Děkujeme říká paní, spravo, paní předsedající a nyní ještě paní zpravodajka na minutku. Velice stručně, to bylo opravdu velice zajímavé, otevřelo mi to oči, děkuji vám všem. Vidím, že EPP nechce mít více nařízení a já sdílím ten, tuto věc. Já si myslím, že v podstatě nařízení má smysl jenom pokud skutečně je logické. S panem Teličkou ne vždycky souhlasím ovšem v tomto ohledu. Je to pravda, je zde problém. Měli bychom se podívat na rozsah problému a poté ho nějak um, to opravit, protože když neudělám nic, tak to není správné. Pokud děláme veškerou práci a zjistíme, že to nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu, dobře, ale je zde prostě problém a zda to nějak změní situaci. Lidé hovořili o tom, že ty náklady by měly být pokryty, dále rozsah rozšířit ten rozsah, tak aby všichni provádři byli zahrnuti, aby to bylo férové, rozumné, to si myslím, že je zásadní. Mnoho lidí se zmínilo o tom, že některé z těchto bodů se musí řešit. Co to znamená? Že se musíme podrobněji podívat na některé ty věci. No a právě proto předpokládám, že zde předložíme obrovské počty pozměňovacích návrhů. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme paní zpravodajce. Komise, prosím, abyste teda poslali všechny ty informace, které máte k dispozici všem poslancům a ne pouze některým. Děkuji vám. A pokračujeme v našem programu. A nyní mezi námi vítám pana Herisa, který je zpravodajem pro zvláštní zprávu účetního dvora, která se eh, jmenuje Námořní doprava v EU v rozbouřených vodách příliš neúčinné a neudržitelné investice. Dokumenty máte k dispozici a nyní vás teda zveme k nám za předsednický stůl. Aha, ne, ne, dobře, dobře, tak chcete, dobře, můžete zůstat na svém místě. V každém případě samozřejmě vás vítáme a pozorně vám budeme naslouchat. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jeden z nejdůležitějších bodů, ke kterému jsme dospěli v této zprávě, v rámci námořní dopravy samozřejmě, že víme, že je to doprava, která je důležitá z ekonomického a finančního hlediska, představuje asi 17 miliard eur, které věnujeme této oblasti. 7 miliard eur. Kdybychom se dívali na strategické investiční plány pro tuto oblast v rámci EU jednotlivých členských států, dívali jsme se na analýzu eh, benefitů, užitku, který z toho vyplývá a zároveň nákladů, důležitých pro naše investice. Španělsko, Itálie, Německo, Polsko a Švédsko. V těchto pěti zemích jsme prováděli analýzu. Šest různých oddělení Evropské komise spolupracovalo na tomto úkolu. A v podstatě od roku 2000 do roku 2013 60 všech prostředků bylo alokováno eh, pro tyto země. Bylo tam 19 eh, přístavů námořních, které jsme ověřovali v roce 2010 a zároveň i v roce 2012. Dále to byly tři studie, osm přístavů ve Slovensku, Itálii, Chorvatsku, dále to byly eh, přístavy v Německu. Na dalším slajdu se můžete podívat na mapku jednotlivých eh, přístavů, ve kterých probíhal audit a příloze 1 naší zprávy se můžete podívat na jednotlivé audity, které tam proběhly. Paní předsedající, jestli dovolíte, rád bych eh, dal slovo paní Lukučenovi, který vám poskytne ty nejdůležitější informace. Dobrý den vám všem přeji. Já velice stručně se podívám na výsledky auditu a u každého členského státu uvedu jeden příklad a vysvětlím, proč jsme přišli s některými konkrétními doporučeními, které vám poté předložíme. Čili je to dlouhodobá strategie Eh, pro přístavy, která není dostatečně robustní podle našeho charakteru. Nevíme, jaká je kapacita těchto přístavů, jak vypadá stávající situace. Nemáme zde koherentní základ pro plánování, rozšíření kapacit do budoucna. Dále samozřejmě jsou zde obrovské náklady, z, mm, z, eh, spožďování mm, v mnoha případech a dále nedostatečná udržitelnost. To znamená, že utrácíme mnoho finančních prostředků neefektivním způsobem. Dále je to vysoké riziko plítvání, za chviličku to uvedeme na příkladech. Podíváme se na několik obrázků, které jsou často jasnější než samotná slova. Za chviličku se no, o tom zmíním dole, vidíte španělské přístavy, na pravé straně je to opravdu impresivní, protože tam jsme nefinancovali infrastrukturu, ale je to super, nadstrukturu, to znamená ty jeřáby. Mm, my si často jsme neviděli žádné výsledky a to je opravdu běžný obrázek, to by nemělo takto pokračovat do budoucna. A viděli jsme nevhodnou spolupráci, koordinaci mezi komisí a EIB, pokud jde o úvěry do infrastruktury. Měla byste být transparentnost na obou stranách a rozhodnutí by mělo být odůvodnitelné, ovšem realita je jiná, jak vidíte v naší zprávě. Dále no rovné příležitosti státní pomoc jsou zde směrnice pro například letiště, která jsou k dispozici a v námořní dopravě, která je rovněž důležitá, aby jsme měli mít takové hlavní směry, protože by mohlo dojít k narušení kompetence. Některá pravidla jsou nejasná, například eh, ta konkrétní eh, struktura u jeřábů, některé, v některých členských státech veřejné finance nejsou k dispozici pro tu dobu v Ano, a dále identifikace a následné kroky, k tomu se za chvíličku vrátím. Kontrola celní komise v podstatě vlastně ani neví, co se děje v těchto přístavech a v podstatě, co je ještě horší, ani nechtějí vědět. Neexistuje jednotné okýnko, pokud jde o formální záležitosti a vlastně i přesto, že od roku 92 ten problém existuje. To jsou takové celkové výsledky a jestli dovolíte nyní k jednotlivým státům příklad po příkladu a podíváme se, proč občas jsme tak velice kritičtí. První ka- příklad Campamento Španělsko. Finalizováno v roce 2004 tento projekt. To znamená, byl to vlastně takový kontejnerový přístav, doky. Tato oblast není dostatečně veliká protože eh, narostl počet lodí, takže nemůžeme využívat eh, tuto oblast dostatečným způsobem. My jsme řekli, že je tam skutečně, že už v roce 2012 tam byl již problém, na který jsme poukázali eh, v mm, komisí, dokonce i váš výbor pro rozpočtovou kontrolu o tom hovořil. V roce 2012 se tím komise zabývala, nenašla žádný problém, takže my jsme to opětovně podrobili auditu byl tam nový tým v roce 2015, výsledek je jasný. Bylo tam 35 hektarů, které se od roku 2004 vůbec nevyužívaly. V roce 2017 ještě pořád tyto hektary nevyužívaly. Pro komisi to ale nebyl problém. Doufám, že budou schopni vám to vysvětlit. My to nechápeme. Dále je to Itálie, Taranto. Augusta, to je další příklad, rovněž prázdný přístav. V Tarantu jsme opět viděli tyto oblasti pro kontejnery úplně prázdné. Byly tam různé aktivity, lodě v těch docích. Ovšem, eh, operátor terminálu eh, se dohodl s přístavem, že by tam mělo dojít k propojení, například i s železnicí. Ovšem, operátor opustil to místo, terminál se nevyužívá. Dokonce jsme tam našli ještě jeřáby z 90. let. Dále je to Jade Veser, přístav. To znamená, že i na severu Evropy jsou problémy. Jade Veser, přístav, je velikým kontejnerovým přístavem Německa. Vidíte, že je tam asi 15 a 16 celkové kapacity, pouze která se, teda kapacity, která se nevyužívala. Úřady Německa neinformovaly o dvou velkých úpravách, pokud jde o koncese. Komise se tomu nevěnovala. Výsledek je následující. Německý daňový poplatník musí zaplatit 8,5 miliona eur v roce 2015 až 2016, aby došlo vůbec k vyvážené situaci. A v podstatě vlastně je tam problém i s eh, řekou Labe, aby se vůbec dostaly ty lodě do Hamburgu, do Dobrém. A dále je to Gdyňa Karlskrona, propojení těchto dvou přístavů mezi Polskem a Švédskem, mělo se snížit celkový dopad v této oblasti námořní přepravy a dopad environmentálního charakteru. Nefungovalo to. Ovšem komise vyplatila všechny finanční prostředky, i přesto, že žádný výsledek nebyl nebo žádný závazek nebyl splněn. Proto jsme přišli s konkrétními doporučeními a nyní opětovně pan Harris. Děkuji vám. A dovolte mi k tomu říci následující. Pokud jde o tyto kritické body, tak já vám se omezím na ty nejdůležitější doporučení, které můžeme potom probrat. První eh, je, je eh, zlepšení eh, kvality řízení, kde jde o to přihlížet k počtu těch klíčových přístavů. Je tady těch 104 hlavních a dále plán rozvoje přístavů, dále otázka administrativní zátěže při udělování licencí členský stát by měl přistoupit eh, k použití principu jednotného výdenního místa, aby se snížila tato zátěž a pak je to také eh, tato záležitá, ten princip eh, tichého souhlasu. Dále striktně by se měly používat finanční korekce pro investice, které mají nedostatečnou návratnost. Další doporučení komise zahrnuje zvážení eh, časového rozsahu 2014 až 20, eh, tedy v tomto rozsahu, aby se eh, vyloučily ehm, některá kontejnerová doprava, protože tam jsou některé superstruktury, které nespadají do veřejné sféry a evropské finance by eh, to neměly zahrnovat, by to neměly pokrývat. Ale je potřeba u těch klíčových přístavů, přístavů zlepšit jejich napojení na vnitrozemí. Takže doporučujeme také, aby eh, přístavní infrastruktura byla financována pouze v případě jasně prokázané eh, funkčnosti potřeby, kdy existuje jasná přidaná hodnota. A um, ta druhá část se týká spíše konkurenční situace. Doporučujeme komisi, aby nadále prosazovala svůj přístup ve vztahu k státní pomoci. Je důležité, aby byly poskytnuty veškeré Eh, informace ze strany EIB a komise a také v zájmu právní jistoty musí existovat určité pokyny ke státní pomoci eh, přístavům. Dále námořní přístavy a jejich konkurence s dalšími eh, službami, dopravními službami. I tady by mělo být uplatňováno to, to, to, to jednotné místo, a obecně by členské státy měly oznamovat komisi jakoukoliv veřejnou podporu přístavům, tak abychom měli celkový přehled v momentě, kdy dojde k, nějaké, k nějakým sporům eh, ohledně pravidel státní pomoci. Bohužel musíme být velice struční při eh, prezentaci této zprávy, takže se omezím na to, co jsem teď řekl. Eh, každopádně chci potrhnout důležitost přijmout kroky ze strany komise i členských států a já doufám, že tu nyní eh, vznikne díky této zprávě jasný závazek. Děkuji vám. Já jsem trochu šokována tím, co tu zaznělo protože jsme měli podobnou diskuzi včera o letištích a dnes to pokračuje v oblasti námořních přístavů. Takže nechám teď, eh, dám slovo koordinátorům, ale musím říci, že skutečně ty vaše eh, návrhy tam shledávám určitý problém. Já myslím, že není možné nechat takový to, to, to veřejné finance um, jen tak um, pro na investice, které k ničemu nevedou. Pan Van de Kamp, děkuji vám, paní předsedkyně. Na úvod mi dovolte říci, že já chápu, chápu vaše, vaši reakci a vesměs s vámi souhlasím. Ale chci říci, že je zřejmé, že se snažíte tedy všemi silami, aby evropské instituce se musely um, zodpovídat, aby se drželi své zodpovědnosti. A já myslím, že opravdu, když se na to podíváme, tak bychom se měli cítit zahanbeni. Tolik um, peněz jsme do toho dali a s jakým výsledkem? Je tu několik základních aspektů. Zabýváme se tu tedy tímto obdobím, bylo to období 7 až 13, kdy jsme měli koridory TNT, což nám umožnilo pokročit, ale otázka je, jestli to stačí. A co účetní dvůr nevybral, nezaměřil se schválně na ty nejhorší projekty z, z celého toho rozsahu. Já myslím, že musíme být poněkud obezřetním. Abychom se nezaměřili jen na ty katastrofální eh, příklady a neušli nám některé úspěchy. Zaujalo mě to, co bylo řečeno ohledně vztahu mezi EIB a komisím. Evropská investiční banka financuje některé přístavy v severní, přístavy v severní Africe, konkrétně v Maroku. Ehm, zatím jsou, se financuje některé přístavy na jihu Španělska. A mně přijde, že tady je ehm, trochu problém. Určitě to bude nějaký, eh, nějaký rozdíl, ale když se podíváte na tu zprávu o těch takzvaných dálnicích eh, na, moř, na, na moři, tak vidíte, že je tady ještě velký prostor pro zlepšení. Eh, mluvili jsme o regionálních letištích, o tom, jakých je příliš mnoho. Ovšem eh, dnes se situace mění, prostředků je málo. Tak já se táži, budeme i nadále pokračovat tímto směrem A nebo bychom měli být eh, přísně, měli bychom být přísnější, s čím samozřejmě nebudou starostové eh, v mnoha případech spokojeni. Ale nemůžeme nechávat investice takhle vyset eh, bez jasného ekonomického dopadu musíme se dívat kriticky i na um, situaci v baltských státech. Samozřejmě nemůžeme jen tak stavět přístavy, přístavy pokud uh, nebudou v těch přístavech, uh, pokud není pro ně dost lodí. Takže pomoc státním přístavům. Chceme to? Chceme podporovat něco takového? Já myslím, že ne. Zajímalo by mě, co na to řekne komise. Jak chce stavět na těchto doporučeních, jak je chce uplatnit v praxi. Každopádně děkuji. Účetní dvůr tady přispěl kriticky ehm, podpořil tak evropské principy. Děkuji, paní Meister. Šokující zpráva, skutečně šokující, musím říct. Jsem ráda, že to tu zaznělo, že jsme tyto informace vyslechli. Jistě víte, že jsme měli pokyny TNT, ehm, CEF e a pravidla jsou teď daleko striktnější. Musí to být ta přidaná evropská hodnota a v případě, že chybí, tak je to vyloučeno. Jenže tyhle projekty byly ještě ze starší, staršího data, kdy ještě nebyla regulace tak striktní. Ale co, jak to vypadá s dnešními projekty? Pořád ještě by pro ně platila tato kritika? Já samozřejmě Eh, znám velmi dobře tu situaci z, z Německa, ty nedostatečně využité přístavy. Hamburg například um, tehdy s tím chtěl bojovat, protože to byla konkurence, ale ať už eh, to dopadne s prohloubením labe jakkoliv, tak každopádně bude určitě více lodní dopravy do budoucna. Je škoda, když jsou přístavy, které se pak nevyužívají. Přejdeme k těm doporučením. Takže to jednotné kontaktní místo národní je, že by se mělo využívat. To mi trochu vadí. Od roku 2015 je tu určitý závazek. těch eh, te elektronické, eh, elektronických poznámek, elektronické komunikace a členské státy eh, přitom toto neimplementovali. Asi je potřeba jim zaslat ještě pár dalších výstražných dopisů. Dále ho říkáte, že se musí zlepšit konkurence eh, mezi komisí a EIB. Byla tato konkurence špatná dříve, nebo se to objevilo až nyní, že se musí zlepšit? Teď nevím, jestli mě posloucháte. Já jsem teď vám položila pár otázek. Spolupráce mezi komisí a EIB. Je to již další data, anebo se to objevilo až teď? Pokud ano, tak to musíme řešit, protože eh, tak, aby prostřednictvím CEFu, aby jsme je trošku pobídli správným směrem. Pokud jde o tu síť eh, těch eh, klíčových přístavů, jestli mají být dva přístavy blízko jeden od druhého, to musíme brát komplexně. Samozřejmě, že ty eh, námořní dálnice jsou zdá se levnější než silniční pozemní. Ano, napojení přístavu na vnitrozemí, to je nesmírně důležité ale infrastrukturu stavět pouze, když se využívá. Hodně z těch doporučení mohu podpořit. Mám pár otázek, těším se na odpovědi. Slovo má Michal Kramer. Zapsali jste se oba. Ne. Takže asi ten hezčí z nás bude první. Děkuji. Toto je horor, ale je to horor, který je důležitý a kterému rozumíme. A my se snažíme vlastně pochopit, jak postupovat s investicemi dále. Chtěl bych se stručně vyjádřit o dvou věcech. A chci zmínit eh, to, co zde také uvedl pan Van de Kamp. Tady globální plán rozvoje přístavů v EU. A to je součást vašeho doporučení komisi. Je to šílené, když máme zeměpisně blízká zařízení, která poskytují stejné služby uživatelům. A musíme mít skutečně jednotný přístup k tomu, jak investujeme. A druhá, druhé zásadní doporučení, které jsem eh, považoval za velmi důležité, bylo nabádat komisi, aby konečně vydala nějaké pokyny pro státní podporu pro námořní přístavy. Když jsme se zábili směrnicí o přístavních službách, já jsem měl ještě vlasy na hlavě, a snažili jsme se požádat o závazné pokyny pro poskytování státní podpory. To jsme chtěli od komisa, nebyli jsme vyslyšeni, takže nový pokus v tomto směru skrze tento dokument by to možná dokázal. A považoval jsem za důležit, to, považoval jsem to za důležitý příspěvek a chci vám za to poděkovat. Děkuji a Nyní má slovo pan Dominik Rike. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste řekla, že chcete také přispět k tomuto dílu, ale možná to bude náhrobní kámen. Protože, ale určitě to není kámen, který zkrášlí naše zahrady. Pan Vandekam řekl, že globální výsledek investic do infrastruktury by měl být eh, zvážen. A tady vidíme, že se soustředujeme na témata, která si zaslouží úvahu, ale neměla by to být eh, vlastně eh, celý popis naší investiční politiky. Já jsem se paradoxálně e, přimlouval za zjednodušení administrativních modalit, ale mělo by to být spíš naopak. Pokud by mělo být jednotné kontaktní místo, abychom prováděli více operací tohoto typu, tak by to nešlo. E, Problém, který zde existuje, je problém polit, je problematika politiky nabídky. Nositele projektu eh, vlastně mají představu, že nabídnou něco navíc a přilákají neexistující aktivitu. A tady existuje problém. Kritéria návratnosti a nikoli pouze finanční, ale obecně ekonomické a sociální, tak tato kritéria obecně nejsou součástí tendru. A já bych rád věděl v těch příkladech, které uvádíte, kdo vlastně byl nositelem projektu. Byl to členský stát, byl to nějaký územní celek, anebo to byl přístav samotný, tedy právnická osoba. A je to velmi důležité vědět, kdo spolufinancoval a povolil takové projekty protože to se týká i místních eh, daňových poplatníků. A skutečná otázka je přidaná hodnota těchto projektů. Evropská samozřejmě, protože je financujeme, ale přidaná hodnota sama o sobě, tím se musíme zabývat. A statut těchto stavů. Hovořili jsme o tom, že nové předpisy eh, a nové přílohy těmto podmínkám, kdybychom zjistili, kdo byl investorem u těchto projektů, tak eh, tam možná tyto projekty najdeme znovu u přílohy A1, E2, u Connecting Europe Facility, ale kdo navrhuje a kdo financuje tyto projekty. To je velmi důležité téma. Takže vidíme kritická analýza Eh, právnického subjektu, který vlastně předložil tyto projekty, je věc, kterou bychom uvítali a také odůvodnění, proč jsme na základě toho návodu tyto věci financovali. A dokonce i veřejní činitelé tyto projekty museli podpořit. A poslední poznámka, těch poznámek mohlo být mnoho, ale čas běží. Já bych si přál, kdyby účetní dvůr ve své funkci mohl nabídnout eh, opatření ex post, protože vlastně my posuzujeme příklady, které jsou katastrofální. Zaplatili jsme to, faktury jsou uhrazeny, je to zrealizováno a podíváme se na fotografie a vidíme, co nastalo, ale totální bez, beztrestnost. A žádné opatření ex post vlastně zde není. Já si myslím, že by to, si to zasloužilo návrhy ze strany účetního dvora a možná, že by komise a parlament i rada měli uvažovat o tom, že když se takovýto projekt nepovede a když ten projekt eh, vlastně doběhne do konce, chceme spolufinancování, takže kromě pláče a nášku by měla nastat i rozpočtová opatření ex post, protože není důvodu abychom si brali servítky. Já mám projekt letiště, přístavu, a nevím, jestli to bude fungovat, ale půjdeme do toho a uvidíme. A když se to nepovede, tak se nic nestane. Ale nebudu muset nést svou odpovědnost. Snad možná, že se budu smutně dívat na fotografie, které jsme viděli. Já myslím, že bychom měli racionalizovat a posílit eh, fázi odůvodnění ex ante a měli bychom eh, to analyzovat seriózně a ne pouze analyzovat zbožná přání, jenom protože si něco přejeme a neexistuje zde ekonomická realita. Je třeba posílit to hodnocení ex ante a měli bychom také uvažovat o opatřeních ex post. Když už eh, evropské finance se podíleli na takových eh, katastrofách, tak je třeba, aby to někdo odnesl. Děkuji. Děkuji, pane Rike, pan Kramer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zprávu. Je dobré, že existuje nezávislý kritický účetní dvůr, který říká, co si myslí a dovolí si to a neskrášluje realitu. Vy jste byl velmi tvrdý a komise bude muset zareagovat. A omily jsou tady proto, abychom se z toho poučili. Už jsme hovořili o regionálních letištích. Hovořili jsme také o národních zkušenostech v členských státech, o otázku spolufinancování. Ale občas eh, nám schází prostředky, abychom dospěli ke skutečné efektivitě. Zejména u přístavů tak by to chtělo minimálně národní předpisy a v ideálním světě evropské předpisy. V Německu jsou to jednotlivé spolkové země, které jsou příslušné. A myslím, že máme čtyři nebo pět ministerstev na celém území, země, které stanoví nezávazné pokyny a potom je tu střed mezi přístavem Eh, Hamburg a přístav Jade Weser, který je nevyužitý. Máme přístavy v Dolním Sasku a Hamburg eh, si říká, nebudeme tak atraktivní, nebudeme konkurenceschopní. A nakonec eh, se vlastně, si vlastně vzájemně škodí všichni. A není možné to, tyto projekty vést po dvou frontách, protože nakonec vyplýtváme veřejné prostředky. Věřím, že to byly pouze projekty z minulosti a současné projekty nejsou tak špatné kvality. Projekty, které stály 26 miliard, aby pět vlaků TŽV, které budou jezdit po regionální trati, tak věřím, že už se to nezopakuje. A komise musí říci, že dokud nebudou existovat národní plány, tak žádné financování nebude, protože e, přijdou výsledky jako ty, které jsme zde viděli. Vzpomínejte na Gran Canary. Tam jsme navštívili nový přístav, kde nebyla jediná loď a řekli nám, tam nikdy žádná loď nebude, protože tady příliš fouká vítr. A to nám nikdo neřekl. Kdo za to může? Dominik má úplnou pravdu. Odpovědnost, která je jasná musí být také nesena v případě neúspěchu. To je úplně evidentní. Nemůžeme pokračovat a říkám to, protože existují velké projekty, nejde jenom o vhodnost pro dopravu, ale budou to regionální radní a starostové, kteří řeknou, no to nám přinese pracovní místa po dobu dvou, tří let, ale nikdo nemyslí na důsledky takové politiky. Vy jste vybrali šest členských států. Samozřejmě nebylo možné zkoumat všech 28. A možná, že příště, až se soustředíte na pět dalších zemí, tak výsledky budou lepší, kdo ví. Můžeme snít. A je také důležité poukázat a dovolit si poukázat na špatné žáky ve třídě. Ano, některé volby jsou odůvodněné politikou dopravy, ale jednu věc jsem zachytil ve vaší prezentaci. Komise nic neví a nechce nic vědět. To je silné. Proč neexistuje spolupráce? Vy říkáte, na jihu Španělska vybudujeme přístavy s evropskými prostředky a na severu Maroka hned naproti se vybudují přístavy díky EIB. Je třeba se nějak dohodnout, spolupracovat užším způsobem. A to, co já si přeji, je, aby komise i účetní dvůr pracovali ruku v ruce, než aby kritika dorazila po několika letech, když už všechno špatné odeznělo. Děkuji, paní Ayla Sender. Jste na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. chci podpořit, co zde zaznělo panem Kramerem, protože konec konců přístavy si konkurují mezi sebou, místo toho, aby se specializovali a místo, aby spolupracovali. A to je případ, kterému čelíme u nás ve Španělsku. Měli by se specializovat, ale nakonec existuje tlak na přístavy a snaží se obcházet eh, ty sítě, přitom sítě je nutí ke spolupráci. Účetní dvůr to jasně říká. Existuje možnost eh, využívat eh, dopravu kontejnerů, obilovin a cestujících. A proto existují obrovské přístavy kde jsou největší lodě a korejská firma Hanjin měla velké potíže z těchto důvodů. A kromě toho jsou zde pozitivní prvky. Ty fotografie mě nepřekvapují. My jsme na to zvyklí, vzpomínáme na belgického koordinátora, který po pořídil podobnou fotografii a nakonec to mělo eh, určitý dopad. Přišel o místo. Ale někdy fotografie nepředstavují celou skutečnost. Někdy to je dokonce naopak. A pokud je o Itálii, je zde řečeno, že od roku 2012 provoz v Tarantu jako v grafu je 2006, eh, vlastně, na, na grafu je 2007 a měl, máme tam 2006 a vlastně 2007 to už začala krize, tak eh, tady by to mělo být nějak vysvětleno přesněji. Možná ta čísla nejsou pravdivá. Pokud je o polský přístav, já mám takový dojem, že účetní dvůr Eh, předpokládá, že ten přístav byl dokončen, ale tak to přece nefunguje. To je případ Gdyně a Kalskrony. A ve skutečnosti eh, po dobu šesti let tedy plyne doba do dokončení přístavu a možná jsme se dostali do nejobtížnějšího období ekonomické krize a účetní dvůr tedy by měl toto mít také na paměti. A tu krizi musíme každopádně zohlednit. Dvě otázky e, e, komisi. Co je důležité pro plánování u přístavu? Kolik let je potřeba, aby e, vlastně byl přístav rentabilní? Protože komise to vidí krátkodobě jak, za jak dlouho vlastně má dojít k návratnosti investic v těchto případech. A někdy, když se nedobře vynaloží prostředky, tak ta návratnost je špatná. Komise se hodně zlepšila díky tlaku účetního dvora v tomto směru. A naši kolegové z dopravy by neměli vlastně vyvozovat, že ty peníze jsou vyhozené z okna. Někdy se to nakonec vrátí, ale uh, platí to občané, ale už to není z evropského rozpočtu, ale z národního rozpočtu. A jsou to daňoví poplatníci na národní úrovni, kteří platí účty, pokud se ty prostředky vracejí. A existují i další přístavy, které dostávají podporu, ale ty nejsou v studii obsaženy, takže vlastně ani nevíme, některých nejchudších oblastech, zejména ve Španělsku například, eh, nezaměstnanost eh, je 50% a existuje tam eh, staveniště přístavu, kde ještě není železniční připojení a to už požadujeme dlouho. Je tu případ přístavu Francvano EIB a když vítr fouká opačným směrem v, v Gibraltaru, tak prostě lodi už nemohou uh, zajíždět do tohoto přístavu a jedou do Algezirasu. Takže musíme najít řešení, abychom uh, uchovali výstavbu lodí a víte, že některé významné lodě byly postaveny v poslední době v těchto loděnicích a situace se snad zlepší a musíme vzít v úvahu i argumenty, včetně eh, existenci ekonomické krize. Došlo k, také k bublině nemovitostí ve, ve Španělsku, což také vlastně znamenalo hřebíček do rakve pro náš případ. Děkuji. Takže vidíme, že se to točí okolo stejné problematiky. Kdo vybírá projekty? A kdo kontroluje projekty, které jsou zbytečné, ale které jsou přesto financovány? A jak je možné, že to nemá důsledky? Mně se líbí ta otázka VIMA, protože VIM, vy jste řekl, pane Van de Kampe, v určité chvíli takový projekt bude třeba vlastně je předimenzovat. Potřebujeme velký projekt, malý projekt by stačil a vytvořil by pracovní místa dlouhodobě, nejenom krátkodobě. To je otázka. A druhá věc, vztahy mezi členskými státy. Já si myslím, že některé členské státy eh, předimenzují projekt a aspirují na mimořádné prostředky a nakonec dojde k nedostatečnému využití. Takže vzhledem k tomu, ta doporučení nejsou na úrovni toho, co bychom měli požadovat. A komise má svou roli a členské státy taky. Děkuji mnohokrát. Alors, on me dit, c'est madame... C'est monsieur Reuters qui va d'abord... Takže nejprve pan Reuters, který vystoupí za komise, a poté samozřejmě to bude ještě zpravodaj z účetního dvora. Vážená paní předsedající, děkujeme za slovo. Osobně bych vám rád poblahopřál k vašemu zvolení a zároveň doufám, že naše spolupráce bude kvalitní. Rád bych rovněž poděkoval panu Kramerovi za skvělou spolupráci v první polovině vašeho volebního mandátu. A jestli dovolíte, nyní budu pokračovat v angličtině, protože jsem si připravil prezentaci anglicky. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, komise si samozřejmě analyzovala, zvážila tuto zprávu účetního dvora. My samozřejmě na naší straně, jak víte, jsme reagovali mnoho našich eh, eh, oddělení se věnovalo této zprávě. My si myslíme, že ten název eh, možná úplně neodráží obsah této zprávy a doporučení, které byly zaslány komise a členským státům. Ovšem zároveň komise plně sdílí to, co v této zprávě jsou říká, to znamená, že musíme plánovat investice, implementovat je efektivněji, koordinovaněji v rámci EU a především v rámci projektu TNT. V tomto ohledu Evropská komise již udělala hodně v souladu s doporučeními, které jsou zakotveny v této zprávě účetního dvora. Rád bych eh, zdůraznil to, že to, že jsme vlastně přišli s novým nařízením v oblasti námořních přístavů, chceme zajistit finanční transparentnost a zároveň zlepšit kvalitu služeb těchto přístavů. Toto nařízení bylo 21. konečně schváleno, čili nedávno. Pokud jde o finanční programy, které řídíme, to znamená CEF nebo jiné programy, jsou mnohem více zacíleny díky vaší práci, tam, kde jsme se vlastně dohodli ohledně nařízení TNT a CEF e facility. To znamená, že musíme financovat pouze to, vnitro, to propojení s vnitrozemím nebo s přístavy a ne nějaké superstruktury nebo zvyšování kapacity těchto přístavů. To je jasný výsledek a reaguje to i na otázky mnoha europoslanců i kritiku ze strany účetního dvora. Komise rovněž pracuje na aspektu státní pomoci. Mnoho poslanců se o tom dneska zmínilo. My jsme zveřejnili eh, takové oznámení, které se týká státní pomoci v polovině 2016. Na podzim jsme provedli hodnocení a budeme mít e IR k dispozici dokument, který Eh, bude pokrývat tuto problematiku v rámci roku 2017. To znamená, že skutečně budeme mít eh, dostatečný přehled ohledně kvalifikovaných státních eh, subvencích do přístavu. A dále, pokud jde o ten rámec investic, kritiku v této oblasti, vůbec víme, k čemu dochází v členských státech a jak kvalifikujeme jednotlivé projekty. Rád bych řekl, že v tomto období Došlo k mnoha ex ante kondicionalit, které jsou uplatňovány a my je využíváme i v rámci facility CEF nebo i ICEF fondu. Například národní dopravní programy, které musí být schváleny ještě předtím, než dojde k uvolnění jakýchkoliv eh, investic v rámci programu ISIF e a máme i detailní analýzu nákladů a benefitů, co je součást celkového hodnocení při kofinancování v rámci facilitice. A nyní přímo k otázkám, jestli dovolíte, paní předsedkyně. My si myslíme, že investice do přístavu mají dlouhodobý charakter. A to znamená někde mezi 10 až 20, někdy i 30 lety. Případ, o kterém jsme hovořili, těch 19 hodnocených přístavů, Mnoho z nich, eh, tak jako tomu říkala paní eh, Ayla Sanders, byly postiženy tou krizí a v podstatě vlastně až nyní využívají ty kapacity, pro které byly vytvořeny. Musíme zároveň zajistit, aby tyto investice probíhaly pořád, protože se předpokládá, že na nákladní doprava do roku 2040 zroste OECD a mnoho členských států, i naše analýza na to poukazuje, to bude představovat asi 50 veškeré eh, nákladní dopravy, která přichází přes přístavy. My si myslíme na komisi, že koordinace mezi EIB a komisí je skutečně k dispozici, máme zde detailní konzultační postup k dispozici a máme zároveň veškeré nástroje a můžeme samozřejmě reagovat i kriticky na úvěry EIB tam, kde je to vhodné. Ještě konkrétní body, počet těch hlavních přístavů. Paní předsedkyně, to je 104, toto číslo. Na tom jsme se dohodli i s vámi. Asi si pamatujete, že došlo k lobbingu, aby tam bylo asi o 20 až 25 klíčových přístavů zahrnuto na seznam. My jsme ovšem byli velice striktní i za pomoci vašeho parlamentu a měli bychom to dodržet, protože chceme dlouhodobé investiční politiky. Je zásadní, aby zde existovala stabilita u projektu TNT, abychom mohli plně využít facilitu CEF a i soukromé investice, zajistit dlouhodobou perspektivu růstu a pracovních příležitostí pro Evropu. A že bychom to neměli v současné době měnit, protože na konci dne by tento seznam možná byl ještě delší, pokud bychom naslouchali všem členským státům, které by tam chtěli na ten seznam dát další projekty. Myslím si, že jsem reagoval na většinu otázek. Komise je samozřejmě k dispozici poslancům k jakýmkoliv konkrétním dalším bodům, o kterých se zmínil účetní dvůr. Děkujeme. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní ještě zpravodajové za účetní dvůr, alespoň několik, několik ještě poznámek. Nemáme moc času, takže každý budete mít tak asi minutku a půl. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já se pokusím, i když teda je to veliký úkol, odpovědět alespoň na některé otázky a kolega na ostatní. Pan van de Kamp. Jo, možná jsme si vybrali ty nejhorší příklady. Ne, není tomu tak. My jsme dělali analýzy toho, jak přistoupíme k těmto přístavům, lokalita, využité finanční prostředky, sdílený management a tak dále. Skutečně jsme to transparentním a objektivním a otevřeným způsobem zvolili. Víte, nemá smysl dívat se pouze na nějaké drobné investiční projekty a zapomínat na veliké, ale zároveň jsme nahodile kontrolovali tyto přístavy. U těch 104 klíčových přístavů, o kterých jste se zmínili, my jsme přišli s tímto doporučením proto, že podle našeho názoru je zde vysoká úroveň financování, která je zahrnuta asi až do roku 2030. A tam si myslíme, že to nebude stačit. Jeden příklad za všechny na straně 54 naší zprávy. Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Středomoří. Rijeka, Benátky, další přístavy. Víte, jak jsou tam vlastně velice blízko jeden vedle druhého. A víme, že členské státy by chtěly mít takové ty klíčové přístavy na seznamu. Ovšem, když se na to podíváme blíže, tak to opravdu není odůvodnitelné. Máme tam financování z roku 2034, přístav jeden vedle druhého v maličkém regionu, čili to skutečně bude vyžadovat obrovské finance. Dále no, situace ve stávajících projektech. My máme ex post kontroly, nemáme zatím ještě data k dispozici. Všechny ty kontroly se týkají právě ex post kontrol. Ještě předtím, než jsme se tomu začali věnovat tímto způsobem, tak to prostě nemáme k dispozici, ale určitě to zohledníme. EIB, zda došlo k nějaké změně v rámci CF, to v podstatě s tím nesouvisí ta spolupráce je založená na memorandu o porozumění a my nemáme informace o tom, že by došlo k nějaké změně v tomto ohledu. Když jsem si vyslechala prezentaci komise, procesy tam jsou k dispozici, procedura tam je, ovšem nefunguje to, ta spolupráce není funkční. V některých případech dokonce se komise snažila být negativní vůči projektům EIB, i když interně tam probíhalo mnoho argumentů, závažných argumentů, čili skutečně bychom měli udělat mnohem více práce, aby ty finance byly uplatňovány účinně. Kritika, že to děláme pouze ex post a nic se neděje, pane Rike. Ano, jenomže my můžeme dělat pouze tyto kontroly jak se o tom zmínil pan Kramer, to je možná ten problém. My se musíme poučit z našich chyb. Ty zprávy tam nejsou proto, aby jsme opětovně dělali stejné chyby. Měli bychom udělat taková rozhodnutí, která pomůžou členským státům a komisi dosáhnout zlepšení. My tam máme několik doporučení, na které jsme poukázali finanční vykazování. To by mělo být posíleno. Komise tvrdí, že v období 2014-2020, že tam už došlo k zlepšení, ovšem my jsme viděli u některých případů, u těch přístavů, že to nebylo možné, například eh, státní pomoc nebo požadavek na vrácení těchto financí dále. Polsko-švédský projekt, i tam jsme viděli podobné problémy. Ne, byly to úplně legitimně vynaloženy eh, článk, eh, částky, mělo by se to vyšetřit. Paní Ayla Sanders, a ta už zde není, že ty fotky byly snad nějak upraveny Photoshopem. Ne, ne, ne, my jsme tam skutečně byli na místě, my jsme opravdu to neupravovali ani airbrushem, ani Photoshopem, tak to, to tam vypadalo. A ještě stručně, pokud jde o propojení s nitrozemím, naše dlouhodobé a dlouhodobé udržitelné investice. Samozřejmě, že víme, že akceptujeme to, že, je, že jsou zde investice a že v podstatě u některých příkladů nedošlo k návratnosti. Ovšem máme zde i pozitivní příklady, můžeme na ně poukázat. Toto je pouze takový odrazový můstek, východcí bod. Tyto projekty jsou analyzovány, náklady, přínosy a tyto analýzy předpokládají, že ta návratnost by měla být okamžitě od počátku a ne po nějakých pěti, deseti letech. Jsou zde lidé, kteří čekají na tu návratnost, kteří potřebují tyto finance. Samozřejmě, že je to sice dlouhodobé po charakteru, ale nemůžete prostě čekat pět, sedm lidí a když to prostě potom zjistíte, že to nefunguje, no tak co se dá dělat. Musíme se podívat i na ekonomické aspekty velice podrobně a jestli dovolíte, paní předsedající, ještě kolega by možná tři, čtyři otázky odpověděl. Prosím. Velmi stručně. Hlavní otázky. Není to o žádné krizi. Jak řekl pan Rike, je to o, skutečně spíš otázka určitého business caseu, uvidíme, jestli se lodě dostaví po té, co dostavíme. Prostě peníze eh, byly, něco se postavilo a uvidíme teď, jestli lodě přijdou. To je hlavní zdroj problému. Investujeme do nadměrné kapacity. To je jeden z těch důvodů, proč říkáme, nepokračujme, ale zaměřme se na konekce, na napojení. Za druhé, bude to lepší. Pan Fandekam, eh, od roku, 2000, roku 2013 první období, kdy jsme se ještě nezabývali CEFem, ale případy TNT, že stejná agentura se stejnými vyběrovými řízeními. Měli jsme dva případy z toho. Myslíme, že je to robustnější strategie výběru projektů než v těch v agentuře než eh, regionálně, ale přesto eh, každá druhá, jedna ze dvou tedy byla katastrofa. Eh, takže i tady bychom měli věci asi zlepšit. Dále to jednotné místo. Ehm, tento problém už existuje od roku 92. Členské státy se nyní snaží implementovat národní jednotná místa do roku 2020. Uvidíme. Eh, my myslíme, že bychom ho měli mít dříve a je potřeba větší úsilí. Děkuji. Děkuji vám. Pan zpravodaj účetního dvora. Jistě, že bychom rádi pokračovali, ale bohužel čas již vypršel. Děkujeme za vaši přítomnost a my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, z toho teď musíme vyvodit všechny důsledky, abychom zajistili optimální, optimální spolupráci s Evropskou komisí, aby tyto problémy do budoucna již neexistovaly. Další zasedání eh, našeho výboru se bude konat 27. února od 15 hodin. Takže se uvidíme na tomto zasedání 27. A nyní vám přeji dobrou chuť a dobrou práci. Děkuji.